Dobrý den. Kdybyste byli tak laskavi a usadili se, mohli bychom začít. A to prvním bodem na programu jednání. Dnes máme velice nabitý program, protože bude probíhat navíc také od půl jedné zasedání koordinátorů. Kromě toho všem organizujeme dnes eh, slyšení od 9.45 eh, až do konce dopoledního jednání ke svobodě médií a navíc ve tři hodiny odpoledne začínáme hlasovat. Takže jsem vám dal navíc eh, trošku několik minut, abyste stihli dorazit a usadit se, nicméně nyní už bychom měli začít. Nejprve se schválíme pořad jednání a pak přejdeme rovnou k bodu 11, což je prezentace zprávy Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu k situaci v oblasti azylu v Evropské unii a prezentaci před, přednese pan Robert Visera tato výroční zpráva už je třetí v pořadí a byla schválena úřadem EASO 18. a 19. června letošního roku a v souladu se stanovan, stanovami EASO je tato zpráva základem pro stanovení pracovního programu a strategií tohoto úřadu a představuje také základ pro rozpočtové plánování. Takže si teď vyslechneme prezentaci této třetí eh, výroční zprávy a pracovního programu úřadu EASO a následně nabídneme poslancům možnost diskutovat s panem eh, Vyserou. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že tady dnes mohu být znovu tady mohu být a děkuji vám za vaše pozvání. Jak už řekl pan předseda, na programu dnes máme předložení eh, výroční zprávy úřadu EASO. Začali jsme fungovat eh, před krátkou dobou. Toto je vlastně první zpráva za rok 2011 a v podstatě není úplná, protože jsem do funkce byl jmenován teprve od 1. února letošního roku. Takže z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že budu hovořit také o činnostech v roce 2012 a o pracovním programu našeho úřadu pro rok 2013, což už je třetí program v pořadí a který jsme vašemu výboru rovněž zaslali. Jak už jsem říkal, tak, eh, nebo tady zaznělo, úřad EASO byl ustaven loni, fungujeme jeden a půl roku a asi bych měl stručně říci na úvod, eh, jakým činnostem se věnujeme a čeho jsme dosáhli. V podstatě podporu, eh, poskytujeme tři druhy podpory, zvláštní, stálou a mimořádnou podporu, což je asi jenom eh, logické. Velice stručně se k tomu vyjádřím. Tak kromě té eh, podpory se věnujeme včasnému varování a ve třetí řadě také vnější dimenzi. Takže pokud jde o formy podpory našeho úřadu, tak v podstatě je to veškerá ta práce, kterou děláme. Jde o oblast azylu a migrace a v této oblasti poskytujeme především stálou základní pomoc a podporu členským státům ve všech svých operacích. Soustředíme se tedy na poskytování školení, organizujeme školení, školení pro školitele a rovněž vytváříme výukové moduly, tak aby všude po Evropské unii lidé v terénu byli proškoleni stejným způsobem na základě stejných materiálů. Zorganizovali jsme už celou řadu školení a pro příští rok předpokládáme, že budeme organizovat školení minimálně eh, jednou měsíčně. Kromě konkrétního školení například pro eh, soudce bude konkrétní školení například v situaci, k situaci v Řecku. Dále se hodně soustředíme také na zpracovávání základní dokumentace. Věnujeme se v nich především informacím k zemi původu, takzvané eh, COI a naší ambicí je, abychom eh, zpracovali eh, zprávu ke společnému evropskému azylovému systému pro každou jednotlivou zemi původu. My jsme zpracovali už zprávu k Afganistánu a další vyjde, doufejme, už příští měsíc a v plánu máme pro příští rok několik dalších zpráv. To jsou tedy ty dva základní pilíře takzvané stálé podpory. Poté poskytujeme také mimořádnou podporu a tato podpora byla poskytnuta například eh, Řecku, poskytujeme ji tam už od prvního pololetí loňského roku, podporujeme řecké úřady při eh, budování tří hlavních azylových eh, služeb, tak jak to předpokládá legislativa. Máme aktivních 30 azylových týmů. Vyslali jsme do Řecka celou řadu vlastních odborníků a Proškolili jsme veškeré pracovníky a plný program bude, budeme moci realizovat a řecká strana eh, jmenuje všechny potřebné odborníky. Zpracovali jsme eh, také veškeré informace o zemích původu, které jsou potřeba, manuály ke školení, manuály pro přijímací centra. Založili jsme přijímací centra, Poskytli jsme zvláštní školení a manuály pro eh, nedoprovázené nezletilé osoby, zranitelné osoby a snažíme se proškolovat eh, k speciálním schopnostem, které jsou potřeba v azylovém řízení. Eh, za třetí poskytujeme také zvláštní cílenou podporu pro země, které nejsou v krizové situaci, nicméně jsou přeci jenom ve zvláštní situaci, která si žádá naši pozornost. Mm, Jmenujeme se tak například problematice přemístění osob, poskytujeme konkrétní podporu v asilových eh, procesech. Spolupracujeme se všemi partnery, kteří se podílejí na asilovém procesu. To jsou tedy tři hlavní pilíře podpory, kterou kterou jakožto úřad poskytujeme. Kromě toho se věnujeme také včasnému varování. Tento systém, pokud chcete skutečně nabízet užitečnou podporu členským státům, tak takovýto systém potřebujete. Je to systém, který nabídne podporu okamžitě, jakmile je to potřeba. Tento systém teprve začínáme připravovat a v podstatě se to shoduje také eh, s diskuzemi v parlamentu o článku 31 dublinského nařízení, takže se toto snažíme skloubit a já si uvědomuji, že článek 31 a dublinské nařízení zatím neplatí, ale my už nyní zpracováváme ten systém včasného varování tak, eh, aby byl následně v souladu s eh, tímto nařízením. Systém včasného varování je velice důležitý, pokud se máme vypořádat eh, s eh, událostmi za hranicemi EU a případným přílivem migrantů do Evropské unie, což je zatím oblast, které se nevěnuje někdo jiný v Evropské unii a následně je také zajímavé a důležité poskytovat informace ohledně toho, jaké kapacity mají jednotlivé členské státy v této oblasti. My tedy posuzujeme jednak změny, které se odehrávají mimo Evropskou unii, zároveň hodnotíme situaci v jednotlivých členských státech, snažíme se tyto informace propojit, abychom viděli, kde může dojít k nějaké nerovnováze v určitou chvíli a jak bychom mohli zasáhnout a pak je tady ta vnější dimenze a přesidlování, což je důležitá věc také eh, v příslušném nařízení. Vzhledem k rozpočtovým omezením a vzhledem tomu, že vše začíná teprve nyní eh, fungovat, jsme se této problematice doposavat tolik nevěnovali, nebo jsme se jí věnovali méně než těm našim základním formám podpory. Ty jsou samozřejmě pro nás prioritou. Já už jsem zde dříve uvedl, že jedním z našich plánů je nejenom, abychom poskytovali praktickou formu spolupráce jakožto agentura a podporovali členské státy, ale že nám jde také o to, abychom poskytovali informace založené na průkazných eh, skutečnostech pro proces eh, azylu. Já myslím, že jsme to dokázali na dvou místech už v loňském roce, jednak pokud jde o oblast eh, včasného varování, kde jsme nabídli informace a naše zkušenosti a Nabídli jsme pro politické strategické rozhodování naše zkušenosti a já doufám, že jsme tímto způsobem také ceně přispěli k nařízení Dublin 2. A pokud jde o přesídlení, tak se jedná o téma vysoce politické povahy, toho jsem se vědoma, ale v tomto procesu jsme, myslím, dobře dokázali zhodnotit projekt RMA 1, RMA 2 a bilaterální projekty mezi jednotlivými členskými státy a Maltou. Poučili jsme se z tohoto projektu. Schromáždili jsme cené poznatky a e, zkušenosti a ty jsme stmelili do jedné zprávy. Na závěr, pane předsedo, bych chtěl říci, že ta fáze mm, vytváření, zakládání agentury ještě neskončila, přesto už se cítíme být plnoprávnou agenturou, která funguje a plní veškeré své úkoly. Učinili jsme velký pokrok, pokud jde o individuální projekty v oblastech, jako je například školení. A myslím, že tyto oblasti už jsme konsolidovali a že celá agentura jako taková už je dobře konsolidovaná. A my jsme museli takto zprovoznit naši agenturu v době rozpočtových škrtů a úspor. Museli jsme se i s tímto faktem nějakým způsobem vypořádat. Já bych v tuto chvíli chtěl poděkovat výboru Libe za podporu, pokud jde o rozpočet pro naši agenturu. Děkuji za to, že jste hlasovali o pozměňovacích návrzích bohužel nebyly v plném rozsahu a nebo zřejmě nebudou v plném rozsahu nakonec odsouhlaseny. Přesto jsme velice rádi, že jste nás podpořili. Vzhledem tomu, že tedy zřejmě budeme mít brzy omezenější rozpočet, tak asi chápete, že si budeme muset stanovit priority ve svých činnostech. Bude se to rozhodně týkat roku 2013, kdy náš úřad eh, zřejmě nebude schopen naplnit veškeré své úkoly, které mu na, náleží eh, podle příslušného nařízení. Je to velká škoda, samozřejmě tomu nejsme rádi, ale přesto doufám, že uděláme kvalitní rozhodnutí eh, ohledně toho, na jaké priority se zaměřit. Děkuji. Děkuji, pane Vysere. Something from the members? Mm si můžeme vyslechnout něco od eh, poslanců, možná komise se k tomu bude chtít vyjádřit. Eh, děkuji, pane předsedo. My spolupracujeme s úzce EASO a také eh, schvalujeme výroční zprávu Samozřejmě je tady možnost zlepšení, budeme spolupracovat, aby tam v druhé verzi byly zahrnuty některé body, které se objeví příští rok. Jeden důležitý bod, o tom jsme již mluvili se ASO, je hledání operačního řešení pro koordinaci výroční zprávy EASO a komise, což by umožnilo společnou celoevropskou strategii v tak citlivé problematice, jako je azyl. Toto řešení přijalo správní rada EASO společně s roční zprávou, tak aby byla větší koherence. Vzhledem k tomu, že jste eh, hovořil o roce 2013, tak Eh, z perspektivy komise, tak EASO bude mít, se hraje ústřední roli při koherentní implementaci AKI EASO, to souvisí s výměnou názorů s národními experty. Pokud má být nový azylový systém úspěšný, musí být koherentně implementován. Za druhé, je důležité pro příští leta, že EASO bude poskytovat důležité informace pro koherentní monitoring. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní dáme slovo poslancům. Pan Busutel má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Hisse, ředitel EASO. A dovolte, abych vám popřál hodně úspěchů ve vaší práci jak víte, Evropský parlament byl velice aktivní při prosazování nařízení, kterým byl zřízena vaše kancelář. Jsem rád, že jste se přesunul do svých nových prostor. Ještě jsem neměl příležitost eh, být tedy na, té, mm, na tom zahájení, ale gratuluji vám k tomu. Teď byste se měli tedy stát plnohodnotnou kanceláří, plnohodnotným úřadem v nejbližší době. Evropský parlament podporoval vaši kancelář. Um, a jak víte, tak tento výbor konkrétně jasně řekl, že váš úřad chce podporovat finančně, tak, aby mohla plně, být plně funkční. Mm, chceme, aby EASO bylo schopno plnit své úkoly. Jedna z posledních iniciativ, kterou schválil tento výbor a parlament, je zpráva Filides o solidaritě mezi členských států. Toto je velice významná zpráva protože mm, se tam hovoří o solidaritě, ale také jsou tam konkrétní návrhy. Tež se mimo jiné odvolává na podporu relokací v rámci Evropské unie. A to je konkrétní otázka, kterou chci položit. Článek 5 vašeho nařízení jasně říká, že je váš úřad odpovědný za podporu, prosazování, umožňování, koordinování aktivit souvisejících s relokacemi v rámci Evropské unie. To je jasný úkol, který váš úřad má A já bych očekával, že EASO se toho zhostí a bude prosazovat a koordinovat aktivity související s relokacemi v rámci Evropské unie. A já lituji, že se hovořilo velice málo o tomto i ze strany EASO. A doufám, že EASO bude aktivní z tohoto hlediska, nebude čekat um, na členské státy, protože pokud než začne jednat, tak k tomu nikdy nedojde. Komise Již během slyšení komisaře v roce 2009 se vyjádřila, že je pro stálý mechanismus relokací. A přesto tento návrh stále není na stole. EASO má jasný mandát v článku 5 nařízení, které ho zavazuje k propagování koordinaci aktivit mm, při relokací. Takže já se chci zeptat, co přesně dělá EASO, aby splnil své povinnosti podle článku 5. Ani Romero. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za tyto informace panu eh, Viserovi a je škoda, že tu dokumentaci jsme dostali až dnes, takže jsme si ji nedokázali za včasu projít. Nicméně děkuji za to, že pan předseda schrnul alespoň závěry a já bych poprosila, zda by nám mohl vysvětlit, jaké přesně závěry stanoví tato eh, zpráva, pokud jde o úpravu Dublin, Dublinu 2, jak už řekl totiž pan Buzutil, tak eh, vy máte tu hlavní odpovědnost podle podle příslušného nařízení a my bychom rádi věděli, jaké řešení předpokládáte pro tisícovky žadatelů o azyl, kteří jsou v Řecku, na Maltě či kdekoliv eh, jinde. Bohužel musím eh, říct, že jsme byli nedávno v Řecku a tam jsme sami neviděli Eh, příliš rozsáhlou spolupráci s úřadem eh, EASO. A já samozřejmě chápu, že to souvisí s financováním eh, EASO, ale myslím si, že potřebujeme Eh, dostatečně financovaný systém eh, azylu a my jsme eh, tomu věnovali rozpočtové prostředky, ale myslím, že se nesmíme soustředit pouze na represivní stránku věci. Jasné, že EASO, pokud se má věnovat azylu, bude to stát určité peníze, ale není možné věnovat veškeré peníze čistě na represivní opatření. Je třeba věnovat se i dalším, dalším oblastem upozorňovat eh, na situaci, která existuje v členských státech, v jednotlivých eh, eh, centrech zadržení, kde dochází k trestné činnosti a tak dále. Ta situace, které jsme byli svědky v centrech zadržení při naší cestě, byla skutečně velice špatná. My jsme navštívili dvě centra dvě centra v Řecku, ta, která tam existují a já osobně jsem byla ještě jsem nebyla v dalších eh, zemích, eh, ale myslím si, že ta situace tam je skutečně velice, velice špatná a že by měl zasáhnout i úřad eh, EASO. Členské státy by měly být upozorněni na tuto situaci, kdy nedostatečně řeší situaci eh, azylantů nebo žadatelů azylu a teď eh, chystáme další změny, nebo v Řecku se chystá nová legislativa pro azyl a nikdo přesně eh, neví, jaké prostředky budou k dispozici. Není možné zadržovat ovšem žadatele o azyl velice dlouhou dobu bez nějakého jasného cíle pro nás, jakožto poslance Evropského parlamentu, eh, považujeme za velice důležitou věc vyřešit tuto problematiku azylového procesu. A my váháme, zda skutečně ten přístup eh, EASO v Řecku je dostatečně eh, komplexní, protože to, ta problematika azylu souvisí vlastně také se zahraniční politikou. My máme pocit, že komise ani rada k tomu nepřistupuje dostatečně komplexně a potom velice těžko řešit takovýto problém, pokud nejsme v kontaktu se zastupitelskými eh, úřady Evropské eh, unie v příslušných zemích původu. Potřebujeme tedy základní dokumentaci a vše ostatní, co je potřeba v této situaci, kdy Evropská unie zjevně nepovažuje tuto problematiku za dostatečně prioritní, ale přitom jsou tady tisícovky eh, lidí ve velice nešťastné situaci. Děkuji paní Romero, paní Vixon. Prosím, dbejte na čas, protože máme v 9.45 zahájit dlouhé slyšení o svobodě médií, kde bude několik diskusí, takže prosím, máte slovo. Děkuji, předsedo, děkuji za prezentace, za program, který jsme dostali. Já jsem zpravodajkou pro nařízení Dublin 2 a proto budu specifikovat své otázky k tomuto tématu, především článku 31. Jak všichni víme, článek 31, časný, eh, mechanismus časného varování, má objevit nedostatky v národním azylovém systému předtím, než se z nich stanou krize, krizové situace. Jinými slovy, je to nástroj, jak se vyhnout situaci, podobné situaci, jako byla v Řecku, kde azylový systém víceméně skolaboval. EASO a komise hrají klíčovou roli při monitorování a doporučení pro členské státy. Mm, Během jedná, jednávání o tomto článku bylo zaměření na určité tlaky členských států, ale parlament trval na tom, aby tento mechanismus monitoroval všechny členské státy, nejenom ty pod nějakým konkrétním tlakem. Tedy nikoli pouze Jižní středomoří. Mohou být nedostatky i v jiných členských státech protože dublinský systém je založen na myšlence, že azylový systém musí poskytovat stejné garance azylantům ve všech členských zemích. A proto potřebujeme pečlivý monitoring všech členských států. V pracovním programu EASO 2013 jsou popsány záměry čestného, systému včasného varování a já se chci zeptat, zda eh, myslíte, že zda máte dostatečné zdroje, finanční a lidské, pro plnění úkolů, které máte podle článku 31. Vzhledem k škrtům, který, kterým čelíme v této obtížné době. Dále chci větší podrobnosti o monitoringu všech členských států, nejenom těch jižních. A dále se chci zeptat, zda předkládáte problémy s ochotou členských států spolupracovat, vzhledem k údajům, které žádáte, i ochotu zpracovat prevenční akční plány. A dále, pokud předpokládáte nějaké jiné problémy. Děkuji, pan Triantafilidis. Uh, děkuji a děkuji za panu Busutilovi a také děkuji za to, co dělá eh, v oblasti azylu. Já jsem měl zajímavé jednání na Maltě s ředitelem tam a velice mě uspokojil práce, kterou, která tam probíhá, protože jsem viděl výsledky v naší návštěvě Řecka minulý týden. Samozřejmě je možné udělat víc, ale ze strany řeckých orgánů eh, bylo zřejmé, že se jim dostalo pomoci, kterou potřebovali při implementaci některých politik v oblasti azylu. Očekávají samozřejmě další pomoc. Při implementaci nové služby pro azyl která je sice téměř hotová, ale ještě není implementovaná. Připojím se k panu Bus- Busutilovi k otázce relokací a zeptám se komise, zda chce předložit návrhy a zda uvažují také o hmm, klíček distribuci. Dále chci, se zeptat na projekt má dvě. jak bude pokračovat. Velice mě zaujaly informace o konkrétních otázkách jako země původu. To je důležité, když úřady rozhodují o azylu. Přeju jim hodně úspěchů a čekám na praktické výsledky. Pan Bronz. Uh, a number of questions. I have... Pár otázek, které jsem položila, nikdy se mi nedostalo uspokojivé odpovědi. Jaké procento azylantů eh, je Eh, pochází z země původu odchází, protože byli vlastně terčem nějaké persekuce kteři, kolik jich prochází z těch zemí, prostě protože tam jsou obecně špatné podmínky. Dále eh, k statusu azylantů. Existuje kontrola počtu eh, odmítnutých azylantů, kteří se vrací do země původu nebo opouští EU. Před třemi měsíci ředitel, exekutivní ředitel Frontexu řekl, že ilegální migranti a odmítnutí žadatelé o azyl nejsou nutně odvezeni, ale mají písemný příkaz opustit EU, který buď poslechnou nebo ne. Zástupce komise teprve včera řekl, že je došlo k posunu od povinného odjezdu k dobrovolnému jaksi odv- odvozu. Eh, vidíte nějaký horní limit na počtu azylantů, kteří přicházejí do Evropy, anebo je neomezené, um, neomezený záměr tedy? Eh, je, je přijímat. Mě znepokojí počty azylantů ze zemí, kde jsou konflikty které způsobily západní země, včetně EU. A bohužel také velká, mm, především Velká Británie. Mě znepokojuje ještě více, že státy, které se vrátily k demokracii, tak stále od nich pochází mnoho uh, azylantů. Kdybych byl Tunisán a utíkal před diktaturou, tak bych byl šťastný, že v mé zemi je demokracie a chtěl bych se tam vrátit a podpořit to. Ale 24 tisíc Tunisanů má jiný názor evidentně. Pan Vysr, můžete, od, pane Vysr, můžete odpovědět? Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych odpověděl na otázky týče oblasti a podle, podle mm, oblasti a subjektů. Nejprve chci ale vyjádřit vděčnost za podporu tohoto výboru, celého tohoto výboru a také jednotliví poslanci projevili vůči EASO. Mm, Přednedávnem řada z vás navštívila Maltu a to bylo známka pozitivní podpory, kterou, která jsem dostává. Vy jste hovořili o... Začneme tématem výroční zprávy. Já jsem ne, nezacházel do podrobností, vzhledem k času, který máme, ale je to první časov, výroční zpráva, jsou to kombinované dvě zprávy. Jedna je e, zpráva o stavu azylu v Evropské unii a druhá je zpráva o činnosti EASO. Příští rok ty dvě zprávy rozdělíme. Ta zpráva o činnosti bude podána jako odděleně a zpráva o stavu azylu někdy, bude vydána někdy v červnu. Tím budeme mít možnost zach- tomu přistupovat podrobněji a dát větší, více informací o azylu. Jak už uvedl zástupce komise, budeme úzce spolupracovat s komisí, aby nedocházelo k duplicitám se zprávou komise o migraci obecně. Aby to tam zapadalo lépe. To se tedy týká toho procesu a té zprávy. Další důležitá věc příští rok bude balíček o azylu. Teprve bude ratifikovat, ratifikován všemi partnery, ale v tuto chvíli předpokládáme, že začátkem příštího roku se změní a zlepší evropský rámec pro azyl. To znamená, že všechny členské státy v příštích několika letech budou implementovat novou legislativu, novou praxi. To je hlavním úkol, nebo to se dotýká hlavních úkolů agentury, tedy podporovat členské státy, organizovat, eh, zvyšovat kvalitu. Když se podíváme na rozpočet a priority, tak ten azylový balíček 2012 bude nejdůležitějším při rozhodování o prioritách na příštích několik let. Dále relokace. Jak řekl pan Pusutila, další, to je důležité téma. Um, budeme hodnotit společně s komisí RIMA 1 a 2 a podpůrný systém pro Maltu. Zpráva um, o faktických zjištěních z letošního roku byla předmětem konzultací na poslední radě před deseti dny v Lucembursku. Závěr byl, že komise bude na tom dále pracovat. EASO specificky bude pokračovat um, v tom, že se budeme, budeme dodržovat ustanovení, ustanovení nařízení, propagovat, prosazovat proces relokací. A také jako odpověď panu Busutilovi. Vím, že to je velice politické téma a nařízení specifikuje, že ASO koordinuje, ale není nehraje vedoucí roli. Já vidím řadu možností vyplývajících z, té, z toho hodnocení. Hmm pro dobrou roli EASO a vidím, že členské státy tuto roli akceptují. Nyní má komise prezentovat návrh na základě diskusí na politické úrovni a současně paralelně EASO bude organizovat vlastní nástroje pro aplikace, nebude to poslední kapitola eh, v tomto, na toto téma. Řecko. Několik věcí tady padlo. Nařízení stanoví, že EASO může pouze podpořit členské státy na jejich explicitní žádost. Tak tomu bylo v případě Řecka. A od té doby jsme Řecko podporovali ve všech um, činnostech, kdy jsme mohli. Nyní jsme plnohodnotným úřadem a jsme schopni podporovat budování řeckých um, kapacit, služeb, pokud ze řecké strany bude k dispozici, e, budou k dispozici personál a zdroje. Teď tomu tak úplně není, proto to ještě nefunguje, ty služby. Ale jakmile budou k dispozici, tak je to zajištěno z evropské strany. My jsme vyškolili všechny zaměstnance, Poskytujeme manažerskou podporu, manuály, směrnice, pokyny, interní instrukce, zvláštní eh, školení pro citlivé skupiny, ohrožené skupiny. So in that sense, uh, the new... Takže v tomto smyslu ty nové služby jsou připraveny a já jsem přesvědčen, že jsou kvalitní. Jsem, eh, další problém Řecka je ten eh, jsou ty nevyřízené, nevyřízené případy, které jsou poměrně značné, takže je důležité, aby se to, to vyřešilo. Je tady stílený projekt a doufám, že bude rozhodnuto spustit projekt, který by se zabýval tedy řešením těch nevyřešených případů. To by podpořilo Řecko a umožnilo spuštění nových služeb. Včasné varování, to je velmi důležité. Článek 31. EASO a komise sehrávají klíčovou roli. EASO při hodnocení a monitoringu situace, kolik konkrétních bodů z mé strany. Měl by to být monitoring starších členských států, to je zcela zásadní bod. Pokud chcete být připraveni a včasné varování To se netýká porušování smluv, jde o to mít včasné varování. Platí to pro všechny členské státy. Jeden konkrétní příklad. Začátkem tohoto roku jsem dostal varovný signál z Lucemburska. To, jste, to by asi nikdo nečekal. Já jsem to nečekal. Ale bylo tam, byly tam vážné problémy. Sedm různých problémů. Není to tedy jenom středomoří nebo východ. Je to obtížné, ano i ne. Není to obtížné, protože všichni chápou, že musíte spolupracovat. Aby abychom si udělali správný obrázek, který by eh, pomohl, tedy by bylo možné pomoci sousedům, ale protože má Evropa otevřené hranice, tak e, co se děje u sousedů, může přímo ovlivnit vaši zemi. Takže nejde jenom o to poskytovat vlastní informace, ale vlastně e, mít celou tu skládačku složenou. Teď se to teprve bude řešit. Jsme připraveni dělat to, co máme? V tuto chvíli myslím, že můžeme spustit ten systém. Pracujeme na tom, máme personál i rozpočet. Je to velmi intenzivní projekt pokud chcete monitorovat situaci v členských státech takovým způsobem, nemůžete předvídat, ale můžete indikovat um, rizikovou analýzu. Tak potřebujete specializované zaměstnance. Ty jsou důležitější než ty rozpočtové zdroje samotné. Tedy kvalifikovaní zaměstnanci, to je zásadní. K tomu se ještě vrátím, až budeme mít větší zkušenosti. ještě jedna věc, pokud mohu, se týká eh, těch poměrů počtu azylantů a eh, zda je nějaký horní limit. Naše evropská hodnoty jsou takové, že nejsou formální limity eh, lidskosti. To je odpověď, děkuji. Děkuji, pane Vysere, za vaši prezentaci, za pečlivou odpověď a že jste to zkrátil, protože máme uh, omezenou časový prostor, protože musíme začít eh, zahájit slyšení o svobodě médií, takže vám děkuji za přítomnost a těšíme se, že se uvidíme znova. Hodně štěstí. Yes, good morning. So no further delay, because I tak bez dalšího zdržování, protože, jak už jsem říkal, máme dnes skutečně nabitý program. Tak. Nyní nás čekají zhruba dvě hodiny a čtvrt během nichž se budeme věnovat eh, slyšení k, ke svobodě médií. Organizuje ho náš výbor a pokud dovolíte, tak jenom eh, na úvod eh, k tomuto slyšení. Zapadá to do probíhající práce našeho výboru který zpracovává zprávy, zprávu o standardech eh, pro svobodu médií v Evropské unii. pravodajkou pro tuto zprávu je paní Renata Weber a cílem je posoudit eh, situaci a vývoj s otevřenou diskuzí, eh, s tím, že si vyslechneme všechny relevantní partnery a to nám poskytne dobrý základ pro zpracovávanou zprávu k této problematice. Já poprosím o klid eh, v tomto sále, protože právě začíná slyšení. Takže prosím o klid. Kdo chce pokračovat eh, v hovoru, tak vás poprosím, abyste se přesunuli mimo zasedací sál, abychom mohli pokračovat. Jak říkám, společně s paní Renatou Weber organizujeme toto um, slyšení, které se zaměří na tři prezentace. Po každé z prezentací bude následovat diskuze. takže i poslanci se budou moci k jednotlivým řečníkům z panelu vyjádřit a vzhledem k tomu, že, jak jsem říkal, máme dvě hodiny a čtvrt, protože o půl jedné bezpodmínečně musíme skončit, eh, neboť nás čeká nabité zasedání koordinátorů, takže připomínám, o půl jedné rozhodně musíme eh, slyšení ukončit. Začneme tedy rovnou prvním panelem. Paní kolegyní eh, Weber, která přednese několik poznámek na úvod, pak vystoupí paní Gavaliris, která je ředitelkou eh, pro komunikace Kyperské republiky. Dále vystoupí pan Antony Willen, který je vedoucím kabinetu paní Nelly Cruz, komisařky pro digitální agendu a dále vystoupí paní Dunia Mijatovič, která ovšem vystoupí v podobě eh, videoprezentace. Začneme tedy úvodním vystoupením paní zpravodajky Weber. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za to, že jste dorazili na dnešní slyšení. Cílem dnešního slyšení je vyslechnout se odborníky a pomoci eh, zákonodárcům najít nejlepší možné řešení v okamžiku, kdy budeme rozhodovat eh, o této zprávě, pokud jde o standardy a svobodu médií v Evropské unii. Nevyužiji eh, Eh, veškeré své řečnické eh, doby, kterou mám k dispozici, protože se můžu samozřejmě vyjádřit také v podobě své zprávy a pozměňovacích návrhů, ale přesto bych chtěla několik věcí zdůraznit. Především říci, proč se domníváme, že je důležité tuto zprávu v roce 2012 zpracovat. Už proběhlo několik iniciativ, zpracovali jsme několik doporučení na úrovni Evropské unie i na mezinárodním poli, ale přesto jsme se rozhodli na základě zkušeností z loňských eh, let zprávu zpracovat, protože média se i v poslední době potýkají s problémy. V podstatě ve všech členských státech jsou ty problémy podobné a tak jsme se říkali, že Evropský parlament se vždy snaží tyto věci řešit a přitom máme pocit, že Evropská komise zůstává trochu pozadu s podobnými aktivitami a to z několika různých důvodů. A proto nás napadlo, že by bylo dobré zpracovat zprávu, která by hovořila o určitém souboru standardů, o doporučeních a která by umožnila také Evropské komisi trochu odvážněji vystupovat v budoucnu, protože Myslím, že máme zcela základní reference, pokud jde o ochranu lidských práv, o základní práva. V tom se můžeme opírat eh, o smlouvu. Máme také chartu o základních právech Evropské unie. Jsou tam velice silné články, které hovoří o ochraně svobody médií. A ta ochrana je zajištěna i na mezinárodní úrovni. A tak se samozřejmě můžete ptát, eh, zda za této situace je třeba udělat ještě něco dalšího, proč vůbec eh, harmonizovat eh, situace nebo řešit případy v oblasti svobody médií, ale my jsme svědky toho, že v několika některých členských státech dochází k útokům proti eh, médiím a svoboda médií je zneužívána. My ve zprávě nechceme nikoho hanět konkrétně, jmenovat, jde nám skutečné nastavení standardu pro svobodu médií, a o nastavení pravidel, která by se měla v členských státech dodržovat eh, a čemu by se členské státy měly vyhýbat, eh, pokud chtějí dbát na svobodu médií. Samozřejmě, že zaznívají různé mm, názory, to je, myslím, zcela běžné všude eh, v případě různých témat a tak jsme si říkali, že by bylo dobré vyslechnout si odborníky, vyslechnout si také zástupce Rady a Evropské komise. Ale zároveň i samotné zástupce médií. A právě z tohoto důvodu jsme tedy zorganizovali dnešní slyšení a já vám ještě jednou děkuji, že jste se ho rozhodli zúčastnit a myslím, že bez dalšího zdržování můžeme přejít k první prezentaci. Pan předseda děkuji paní Weber a předávám slovo paní Eleonoře Gavrielides, eh, která je ředitelkou pro komunikace eh, tiskového úřadu Kyperské republiky. Máte slovo. Děkuji. Eh, říká paní Gavrielidis. Myslím si, že je pravda, že média sehrávají zásadní roli v demokratickém procesu a je třeba říci, že svoboda médií a svoboda vyjádření jsou základním předpokladem pro existenci dalších lidských práv. Média jsou považována za čtvrtý um, statek eh, a měla by zajišťovat práva občanů před eh, zneužíváním eh, moci. Nicméně i tato mince má dvě eh, stránky, protože i státy a vlády se někdy musí bránit proti nedemokratickým postupům samotných médií. Nicméně to samozřejmě vede k legislativnímu úsilí na, na straně vlád. My v Evropě jsme v docela dobré situaci, kdy máme už dlouhou tradici Eh, občanských eh, práv, svobody vyjádření. Máme to zakotveno v Evropské eh, chartě, v Lisabonské smlouvě, což je plně závazný právní dokument pro všechny členské státy, ale to nemusí nutně znamenat, že celá charta je plně implementována nebo skutečně tak, jak byla zamýšlena. Nicméně to znamená, že členské státy a evropské instituce mají v ruce velice silný nástroj, jak svobodu médií prosazovat. Nicméně nežijeme v ráji, v ideálním světě a ačkoliv někdy eh, se snažíme poučovat eh, jiné o tom, jak má vypadat svoboda eh, médií, tak přesto si myslím, že bychom si měli být vědomi současné situace a přistupovat k věci s pokorou, protože i my máme v této oblasti značné problémy. Když se podíváme například na zprávu novinářů bez hranic, tak vidíme, že došlo ke zhoršení postavení médií v některých členských státech, zejména v těch, které procházejí velice silnou finanční krizí. Řecko a Itálie jsou nyní na 70. a 61. místě. Bulharsko je vůbec nejníže z evropských členských států na 80. místě a Litva a Lotyšsko také poklesly oproti předchozím rokům na 30. a 50. místo. Spojené království je na 28. místě, Francie je dokonce ještě na nižším, na 38. místě. A myslím, že Podobně o tom hovoří jiné eh, neziskové organizace, například Freedom House eh, ve své zprávě Freedom of the Press Report. A i v letošní zprávě Finsko a Norsko jsou eh, na prvních místech, eh, následuje Nizozemí, Island, Rus, Rakousko, Lucembursko, Švédsko, Dánsko, Česká republika, Kyperská republika, Německo. Ti všichni jsou na prvních 16 místech, kde jsou i státy jako Kanada, Nový Zéland a eh, Kapverdy. Myslím, že je zjevné, že tedy se svobodou médií není vše ideální ani v Evropské unii a že je třeba dalšího koordinovaného úsilí pro eh, zajištění eh, svobody médií v plném rozsahu v některých členských státech. A tak se objevují určité otázky, které se týkají i těch států, které se vedou dobře. Ta otázka je, zda nemůžeme spochybnit nezávislost tisku, když eh, například tomu tak bylo ve Finsku a Norsku, tisk dostává ekonomickou podporu přímo od státu. Takže člověk může eh, říci, že noviny, které závisejí přímo na státu, pokud jde o své financování, tak nemusí být nutně nestrané. A druhou stránkou mince je to, že eh, je samozřejmě legitimní, že stát se podpořit některá média, aby zajistil pluralitu médií. Mm, dává to takto smysl, ale vystává otázka, jaká kritéria třeba použít eh, pro stanovení indexu svobody médií. Také třeba zvážit existenci určitých kulturních předsudků a rozdílů, pokud je o měření svobody tisku. Takže můžeme říci, že svoboda médií může znamenat různé věci v různých regionech na světě i v rámci EU. Tady jsou určité rozdíly, řekněme, mezi zeměmi, které umožňují určitou dotaci e, médií ze strany státu, jiné státy to zase úplně e, odmítají a Nikdo si nemyslí, že tím omezuje svobodu tisku, takže z těchto eh, důvodů samozřejmě je poměrně obtížné posuzovat mezinárodně svobodu médií a eh, porovnávat schromážděné údaje. Tak například studenti logiky vědí, že srovnávání, pokud má mít smysl, tak musí být založené na srovnatelných údajích. Ale teď si vezměte, že jak je to těžké získat důvěryhodné a srovnatelné údaje o Eh, takto citlivých záležitostech, jako je svoboda médií. Plus je tady další komplikace i v rámci Evropské unie, jako kulturní, jazykové bariéry a předsudky a určité nevyhnutelné ztráty eh, podrobností při srovnávání většího počtu zemí. Takže z tohoto důvodu, když se podíváme na metodologická vysvětlení, jinak pochvalné práce, kterou odvádějí neziskové organizace jako Freedom House nebo Novináři bez hranic, tak vidíme, eh, že ty zprávy se, a ta jejich vysvětlení se trošku eh, liší, protože narážejí na ty potíže, o kterých jsem eh, hovořila. A i tyto zprávy tedy mají své, své nevýhody. Nemá asi smysl, abych ještě zacházela do dalších podrobností, jenom bych řekla, že tedy potíže v této oblasti existují a dosti to komplikuje stanovování společných standardů. A navíc e, nám to může komplikovat e, i e, stávající legislativa, protože Legislativa, která má zajistit například diverzitu tím, že brání koncentraci, tím, že nabízí dotace nebo nějakým jiným způsobem, tak vlastně představuje ovšem eh, intervence státu eh, do oblasti médií a je to špatné nebo nikoliv. O tom musíme diskutovat. Nebo podobný problém eh, v některých státech se diskutuje o tom, jaká mm, podíl, podílová práva mohou mít eh, samotní novináři. Někde je to možné, někde to je interpretováno jako útok na svobodu, eh, svobodu médií. My jsme už hovořili o politice některých menších eh, států, které podporují některá média za účelem zvýšení diverzity. Tyto rozdíly eh, vedou k určité nejistotě, zda svoboda médií vůbec může být nějak definována a měřena stejným způsobem napříč Evropskou unii. Nicméně tím, že se poukážeme na to, jaké potíže tady jsou, pokud o měření svobody tisku, neznamená to, že takováto měření by se vůbec neměla provádět. Naopak, já si myslím, že vzhledem tomu, že svoboda tisku je takový zásadní ukazatel demokracie, tak je naprosto zásadní svobodu tisku hodnotit jakožto ukazatel míry demokracie v určité zemi. Já myslím, že je zřejmé, že musíme ovšem počítat s určitými kulturními eh, rozdíly. Nicméně doposava ten výzkum byl dosti eh, roztříštěný, aspoň pokud jde o pozorování svobody médií a kvality demokracie, takže můžeme jenom doufat, eh, že proces eh, zpracovávání zpráv o svobodě médií eh, se zlepší a překoná technické obtíže. Když se na to podíváme obecněji, tak myslím, že je třeba jasně říci, že Evropská charta ve srovnání s jinými eh, předchozími nástroji jde o krok dále a říká, že svoboda a pluralita médií musí být vždy respektována. Lisabonská smlouva už nyní platí, takže pluralita, nebo tato klauzule pluralitě svobodě médií samozřejmě má svou plnou eh, právní, právní sílu jakožto obrana demokracie a hodnota zásad Evropské unie. Takže to samozřejmě je chválehodný eh, vývoj směrem k další konsolidaci svobody médií v Evropské unii ale neznamená to, že už jsme vyřešili veškeré problémy, jak, jak nyní, tak do budoucna, protože je to vyvíjející se proces. Všichni víme, že Evropská unie, náš společný domov, eh, se právě kvůli pluralismu řadě rozhodovacích eh, center posunuje mm, ku jako předu velice pomalu. Systém je komplikovaný, to působí určité potíže, ale o tom je skutečná demokracie. Takže ta spoždění sice nás někdy frustrují, ale jenom svědčí o tom, že zastáváme demokratické hodnoty, na nichž je Evropská unie založena. Takže se domnívá, to jsou vlastně dobré problémy, které máme, protože vyplývají z našich kvalitních zásad. Já si myslím, že nelze skrývat, eh, že svoboda médií a snaha konsolidovat svobodu médií v členských státech je jedna z několika oblastí, eh, ohledně nichž eh, panují různé názory v jednotlivých členských státech a také na straně parlamentu a komise. Podle mě to ovšem znamená, že by měla pokračovat diskuze s velkým odhodláním, abychom měli směřovat ke společnému cíli. Neměli bychom zapomínat na to, že všechny, všichni máme stejný cíl. Někdy se lišíme v interpretaci limit, limitů možného zásahu na evropské úrovni a na úrovni členských státech, anebo pokud jde o právní základ pro takovou státní nebo celoevropskou intervenci v oblasti eh, svobody a plurality médií. Tato diskuze, myslím, už pokračuje docela dlouhou dobu, ale budu pokračovat do té doby, dokud nenajdeme konsensus. Já si myslím, že bychom se o konsensus měli snažit. To by mělo být naším cílem. Měli bychom prosazovat tuto dobrou věc, na níž eh, se myslím v podstatě všichni shodneme, takže by bylo dobré dosáhnout pokroku, i když eh, to vypadá, že ten pokrok je velice, velice pomalý a to bude ode mě vše. Děkuji vám. Panelist, Mr. Anthony. Teď má slovo druhý panelista, pan Anthony Wielan, um, ehm, šéf kabinetu komisařky Nelly Cruz. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že tady mohu být. A paní Krus se omlouvá, že se nemůže účastnit dnešních diskusí, protože toto téma bere velice vážně. A um, investovala hmm, spoustu politického kapitálu a energie do tohoto tématu. Důvod, proč tady není, je že musela jít na fórum o mm, řízení internetu a tam mm, velice čas, velice um, intenzivně se zabývá těmito otázkami. A Azerbajdžánu, kde je velice problematická země, co do mediální svobody, kde žurnalisté jsou často terčem fyzických útoků. Nelly Cruz toto tam odsoudí a bude požadovat konec těchto, těmto útokům a trestům. Samozřejmě to není jenom otázka cizích zemí. EU se musí rozhlédnout v rámci svých hranic a tady bychom měli vycházet z těch zpráv, které jmenoval Lapaní Kaprilides. Většina občanů EU v současnosti má poměrně vysokou mediální svobodu a pluralismus, ale v Unii 27 jsou rozdíly. Jsou tady neustálé výzvy um, otevření pluralistickému prostředí, otázky mediální koncentrace, omezení médií online i offline, tlaky ze strany zásahy ze strany státu, často selhání samoregulace. To se stále objevuje na programu. To jsou věci, které my v komisi řešíme eh, nástroji, které kde máme teď k dispozici a sledujeme je v jednotlivých členských státech. Nás um, znepokojuje situace médií v Maďarsku. Paní místopředsedkyně Krus již o tom mluvila nedávno tedy v únoru. Eh, také byla v Sofii, kde hovořila s premiérem a žurnalisty o situaci v Bulharsku a pracovala eh, na tom dále. Následoval dopis premiérovi ohledně um, transparentnosti v tomto, kon, eh, v tomto kontextu. Tento parlament zaznamenal určité znepokojení, závažné znepokojení v Itálii, Rumunsku, České republice a Estonsku. Není tedy málo vysokoprofilových kaus, které před, tvoří výzvu pluralismu médií a netýká se to pouze jednoho nebo dvou členských států. Každý rok komisařka s, e, navštěvuje parlament ráda samozřejmě, ale e, bohužel Každý rok se objeví nový závažný případ, ke kterému se vyjadřuje a vykonává politický tlak na členské státy, které porušují společné hodnoty. Ale také se hledá principiální cesta vpřed. To je otázka té, toho návrhu zprávy paní Weber tedy zda EU má dostatečné kompetence obhajovat mediální svobodu v členských státech. Nelly Cruz tuto otázku kladla veřejně, protože čelíme těm problémům, že jsou velká očekávání na straně komise nebo ze strany komise a její schopnosti řešit problémy v jednotlivých členských státech, ale je velká propast mezi těmito očekáváními a tím, co komise může právně e, dokázat. Proto vítáme příspěvek parlamentu k této diskusi, kterou už se sledujeme. Také si musíme být vědomi toho, že všechny kroky musí být v rámci našich kompetencí na příslušným právním základě. Bude to kredibilní pouze, pokud bude mm, pevné, pevné právní základy. Um, my chceme odpovědět na otázky týkající se kompetence a zkoumat to, jak uzavřít tu, ten propast mezi očekáváním a realitou. V té zprávě Weber na žádost komise již je Centrum pro mediální pluralismus, který je financován díky tomuto parlamentu z předchozího rozpočtu a nyní probíhá analýza evropských kompetencí v této oblasti s ohledem na novou realitu Lisabonské smlouvy a tím se podpoří práce skupiny na vysoké úrovni, eh, která bude dokončena do konce tohoto roku a publikována v lednu. Kromě toho potřebujeme úzce sledovat ekonomiku v sektoru. Ty e, finanční situace se drasticky mění, e, protože mediální obsah je stále více online a je obtížná ta transformace od tradičních na digitální média. A proto místo předsedkyně Cruz vytvořila, zřídila fórum pro budoucnost médií, který, eh, které bude publikovat eh, zprávu s osmi doporučeními, které zacházejí za konkrétní eh, témata zajištění pluralismu, transparentnost a diverzity. Především Eh, chceme širší debatu o principech. Zda je udělat, je třeba udělat více pro ochranu plurality a svobody médií v Evropě. Kdo by to měl dělat? Na evropské nebo jiné úrovni? Jaké jsou nejlepší nástroje? A jak se vyhnout nepředvydatelným důsledkům? že evropská iniciativa by mohla zvýšit mediální regulaci celkovou v EU. Jsme rádi, že Evropský parlament přispívá k této diskusi a těšíme se na mm, to, že budeme reagovat na tuto zprávu, až bude finalizována. Děkuji. Nyní bude mít slovo. My jsme očekávali, um, nahradíme tu videoprezentaci prezentaci eh, prezentací paní Nikoli Frank, která je uh, vedoucí pro evropské záležitosti Evropské um, broadcast, uh, unie. My, já zastupuji Evropskou vysílací unii, televizní unii, což je mediální organizace. Máme 74 členů v 56 zemích celé Evropě. Máme členy ve všech evropských státech. Chci začít tím, že řeknu obecně, že mediální svoboda a předmětem dnešního slyšení úzce souvisí s pluralitou médií, Znamená to redaktorskou nezávislost redaktorů, ochranu žurnalistů, neomezený přístup veřejnosti. Mediální pluralita znamená, že občané mají přístup k celé řadě zdrojů a žádný aktér nemá převládající vliv na politickou agendu. To je zásadně důležité pro demokracii. Tisk, televize, rádia, online média jsou všechny součástí um, bohaté mediální krajiny. Nezávislost těchto médií před vládními zásahy, zastrašování žurnalistů, netransparentnost, koncentrace médií, e, snahy o blokování přístupu k obsahu ohrožuje pluralitu a svobodu e, v jakékoliv evropské zemi. Každý mediální sektor, každý, každá evropská země čelí tedy výzvám a hrozbám a i příležitostem. Jak je stav veřejnoprávních médií? Klíčová úloha veřejnoprávních médií pro svobodu a pluralismus médií je jasně definován v přílozek EU, smlouvy o EU o veřejném vysílání. Je to amsterdamský, takzvaný amsterdamský protokol a zdůrazňuje, že veřejnoprávní eh, vysílání souvisí s kulturními demokratickými potřebami společnostmi a s potřebou zachovat mediální pluralismus. Pluralismus a svoboda médií je v centru um, pozornosti veřejnoprávních médií. Nedávno byla přijata deklarace o klíčových hodnotách, která říká, že chceme hrát klíčovou roli při garantování svobody projevu a sdílení pluralistických názorů. Také zdůrazňuje důležitost tváření veřejné sféry pokud veřejné vysílání má plnit své úkoly, potřebuje mít k tomu správné podmínky. Nezávislost redaktorů musí být respektována ze strany vlády a zajištěna, musí být zajištěny pravidelné um, prověrky nezávislými orgány a existuje nezávislé a zajištěné financování. Je e, nutné pro to financování, aby byl efektivní v ekonomické recesi. Bohužel některé vlády využívají této situace a vyvíjejí tlak na veřejnoprávní média a e, ovlivňují e, nezávislost redaktorů. To by se nemělo dít v demokratické společnosti. Rezoluce Evropského parlamentu z listopadu 2010, nazvaný Veřejnoprávní vysílání v digitální že podporuje nutné podmínky. Říká se tam, že veřejnoprávní vysílání potřebuje veřejné prostředky, nové technologie, platformy a stabilní regulační rámec, aby mohly plnit své úkoly eh, při tvorbě kvalitního obsahu. Veřejnoprávní média také pomáhají eh, zachovávat veřejnou sféru v digitální oblasti eh, s určitým referenčním bodem, kde mm, je spousta informačních zdrojů. Žádná společnost ale nemůže spoléhat na blogery a twittery a mm, občany samotné. Eh, práce mediálních profesionálů v rámci newsrooms umožňuje reagovat na zajímavá témata pro občany. Ale to je jako dodatečný nástroj, ne jako, nesmí to být náhraž, náhražka. Tyto zdroje eh, musí vždy aplikovat žurnalistické postupy. Nezávislý investigativní žurnalismus je centru mm, práce veřejnoprávních médií. Role těchto médií musí být odražena v legislativě. Institucionální garance jim musí umožnit kvalitní pro, vytvářet kvalitní programy a e, nabízet pluralistický, diverzifikovaný obsah všem segmentům společnosti. Musí být zase zodpovídat veřejnosti. Občané jsou nakonec vlastně akcionáři veřejnoprávních médií. Na evropské úrovni memorandum porozumění podepsané mezi EU a Evropským broadcasting vysílací unii týkající se role veřejnoprávních médií v jednotlivých zemích ilustruje význam těchto médií pro demokracii v tomto memorandu komise se přihlásila k politické podpoře principům definovaným Amsterdamským protokolem a standardy stanovenými Radou Evropy. Rada Evropa byla aktivní při stanovení standardů veřejnoprávních médií podmínek pro nezávislé řízení. Na druhou stranu EBU se zavázalo spolupracovat s členy ehm, zemní rozšíření, při poskytovat jim technickou finanční podporu. Některé nástroje byla využity pro posílení plurality médií v EU. Vlastnictví médií je stále více koncentrované. Globalizace, technologická konvergence vede ke složitější situaci a méně průhledné situaci. Hospodářsk, právo hospodářské soutěže pro komerční sektor omezuje do určité míry koncentraci médií, ale týká se to pouze fúzí. Negarantuje pluralismus. Větší transparentnost vlastnictví by občanům umožnila posuzovat nezávislost těch informací a přispělo by tak pluralitě médií. Komise by měla zajistit, aby Svoboda a pluralita médií byla zohledněna, kdykoliv se formuluje relevantní nová legislativa. V digitálním prostředí je nutné zajistit přístup všem relevantním eh, platformám. Ehm, politika frekvenc, udělování frekvencí, ehm, zajištění otevřeného internetu je klíčové. Na závěr chci říci, že veřejnoprávní média hrají důležitou roli při garantování svobody projevu a mm, prosazování pluralismu. A vytváří veřejnou sféru, kde se všichni občané mohou sformulovat své názory, ale potřebují adekvátní legislativu, eh, spolehlivé financování, pravidelné eh, prověrky nezávislými orgány pro zajištění nezávislosti redakcí politická podpora ze strany EU, mm, jak je definována v memorandu porozumění, je vítána. Na evropské úrovni větší transparentnost vlastnictví bude také nutná. V neposlední řadě komise by měla zahrnout kontrolu svobody a pluralismu eh, při přípravě nové legislativy, kdykoliv to je vhodné. Now, Děkuji, vyslechli jsme si tři panelisty a teď otevírám diskuzi. Musíme eh, mít na paměti, že máme poměrně málo času, takže kdo z poslanců se bude chtít přihlásit, má dvě minuty na své vystoupení, poté budou reagovat eh, naši panelisté a budeme postupovat s dalšími řečníky. Nejdříve paní Antičevič, prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našim hostům za jejich vystoupení. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že veřejná důvěra v médii média je už tak nízká a stále klesá, a to z několika důvodů. Hlavním důvodem je značná nepřesnost, eh, pochybení, senzace, chtivost, eh, malé, malý prostor věnovaný důležitým záležitostem a tak podobně. Kromě toho se spíše sou, soustředí média na velké ziskové marže, spíše než na službu veřejnosti. Takže pokud by tisk a média skutečně eh, měli pracovat lépe a nevěnovat se pouze zprávám z černé kroniky a nejrůznějším eh, skandálům. Situace by se zlepšila, ale zatímco média um, věnují svůj čas právě těmto senzačním zprávám, má to dopad na náš eh, svět, eh, ale přitom nám to neposkytuje ty důležité zprávy standardy neustále klesají, zatímco počet zpráv eh, o nejrůznějších celebritách roste. A teď je třeba se zamyslet nad tím, eh, k čemu to vše vede. Já myslím, že stát eh, má své určité mm, odpovědnosti a úkoly. Vzhledem k tomu, že víme, co tedy státy dělají, na co se soustředí, A všichni říkáme, že potřebujeme svobodu médií, ale ta svoboda tady není pro samotná média, pro samotné novináře, ale ta svoboda je tady proto, aby bylo možné psát pravdu. Nic jiného než pravdu. Děkuji. Děkuji. Morais. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, toto je dobrá příležitost položit několik otázek našim hostům. Nejprve bych chtěl říci, že je dobře, že máme možnost zpracovat tuto zprávu o stanovení standardů, protože tím eh, budeme mít možnost eh, dát komisi jakousi munici, eh, řešit potíže se základními právy v Maďarsku a v dalších státech. To je velice důležité, ale pak je tady ještě významnější věc, která vzejde z této zprávy. A o tom mluvil Anthony Whelan. A to, že je tady propast mezi očekáváními a realitou, to je nevyhnutelná diskuze, která jistě vzejde z jakékoliv zprávy podobného obsahu a zaměření, protože je třeba přejít od té problematiky základních práv, což je věc samozřejmě zásadní, k otázce toho, jak řešit otázku koncentrace médií a plurality médií. Komise ví velice dobře, že eh, tady na jedné straně stojí problematika základních práv, kterou řešíme my v našem výboru, ale ještě ožehavější problematika plurality a koncentrace médií a ty nástroje, které Evropská komise má k dispozici a způsob používání těchto nástrojů je velice důležitý. Co, k čemu asi dojde v této zprávě, je to, že nastaví užitečné standardy, ale tím samozřejmě také zvýší očekávání toho, jak by měla komise řešit některé, při, eh, některé problémy, například v našem členském státě, v mém členském státě, kde dochází k selhání seberegulace, selhání tzv. dobrovolného přístupu, což vedlo k tomu, že řada individuálních občanů teď řeší eh, ochranu svého soukromí, kdy běžní lidé žádají řešení. A takovým řešením může být statutární regulace, regulace ze zákona. A přesně potom se teď v řadě členských států volá. Někteří občané eh, vzhlížejí v tomto ohledu k Evropské unii ne kvůli nějakému zákonnému řešení, ale doufají, že Evropská unie nabídne nástroje, které sama bude moci používat. Kromě toho je třeba najít správný právní základ a tady bych se chtěl zeptat, já samozřejmě vím, že teď se máme ptát a ne vystupovat s politickými projevy, ale chci se zeptat eh, komise a také Renate Weber, jakým směrem bude ta zpráva eh, směřovat. Budeme hledat právní základ pro to, jak použít eh, zákony o hospodářské soutěži a budeme se snažit nastavit právní rámec, abychom mohli tuto legislativu použít v případě koncentrace médií, anebo budeme nastavovat takový právní rámec, který nám umožní um, vyřešit problematiku koncentrace médií a monopolu v médiích, tam, kde to má skutečně dopad uh, na kvalitu svobod pro jednotlivé občany, tak jak to vidíme nyní například ve Spojeném království, ale i v Itálii a v některých dalších členských státech, protože já si myslím, že ta očekávání nutně uh, půjdou nahoru a neznamená, že nastavení standardu není důležité. Samozřejmě to důležité je, ale jsou tady další otázky, které eh, se ta zpráva jistě bude klást. Ale důležité je, aby tato zpráva eh, hovořila také o mechanismu monitorování. Je tady celá řada dalších aspektů, na které by ta zpráva neměla zapomenout. A mě by zajímalo, zda Renata bude chtít i tyto jiné důležité aspekty do zprávy zakomponovat. Děkuji. Děkuji, pane Moraes, nyní pan Bronx. Děkuji. Francie letos eh, přijala zákon o genocidě mezi Tureckem a Arménií. Turecko má zákon, která hovoří o genocidě. Jsou tady další státy, které e, přijímají zákony k akademickým tématům e, typu historické události. Já se domnívám, že tyto zákony nejsou v souladu se svobodou projevu a nebo se svobodou médií protože samozřejmě, že je třeba eh, přijmout určité eh, omezení, pokud jde o podněcování k násilí a, a tak podobně. Například pokud jde o obhajobu eh, zločinu, stalinismu a tak dále, a tak dále. Ale pokud jde o vyjádření politických názorů, tady by omezení neměla být. A už zde někteří hovořili o zprávě internetu, o otevřeném internetu, o tom, kolik členských států eh, stíhá majitele webových stránek z jiných států mimo Evropskou unii tím, že vyjadřují své politické názory nebo názory na akademická témata. A já myslím, že tady nemůžeme dnes diskutovat eh, o svobodě médií bez eh, odkazu na takovouto omezující legislativu. Omezení svobody vyjádření v případě autora, řečníka, znamená omezení pro čtenáře seznámit se s takovými informacemi a svoboda médií musí e, obsahovat také svobodu přístupu k médiím. Na začátku letošního roku proběhla v Německu diskuze o zákazu politické strany, e, což s čímž nemusí všichni úplně souhlasit, ale já jsem si vyslechl názory e, různých subjektů k této věci strana měla být zakázána eh, kvůli své činnosti a eh, v podstatě byly zohledněny názory všech stran, kromě té strany, která měla být eh, zakázána. Všechny země mají určité, určitou legislativu na, na ochranu, ochranu svých důležitých hodnot, ale je třeba najít rovnováhu. Děkuji. Pani Gens, já myslím, že tady vzniká určité eh, dilema. Já jsem jedna ze stínových zpravodajek v této zprávě a tak bych chtěla říci, že pro nás není žádná omluva nebo výmluva, že eh, v Evropě není demokracie a svoboda projevu nebo médií v tak špatném stavu jako jinde. Takže pokud si chceme udržet svou udrž- důvěryhodnost, pokud chceme být té pozici mentora pro jiné země, tak eh, bychom měli dostat těm očekáváním, eh, která tady eh, jsou. A tak musíme zvážit eh, například i pravomoci jednotlivých evropských institucí, a dbát na to, aby sami nepřekračovali určité limity, omezení. Ale myslím si, že Lisabonská smlouva má, nám dává teď mnohem více možností jít nad eh, současnou regulaci. Dalším problémem ovšem je eh, vyhnout se přílišné regulaci, protože tu existují rozdíly v jednotlivých členských státech, které jsou přirozené. A já si myslím, že ta důvěryhodnost Evropské unie a na druhé straně očekávání evropských občanů jsou mnohem důležitější než cokoliv dalšího. Měli bychom jít tedy co možná nejdále a já se těším na eh, zprávu skupiny na vysoké úrovni, o které hovořil pan Vilan. My už jsme se s touto skupinou sešli a diskutovali jsme o tom, co chceme zpracovat ve své zprávě my a co skupina na vysoké úrovni paní komisařky Nelly Cruz. Ale myslím, že všichni bychom měli být dostatečně odvážní a e, mluvit o konkrétních věcech, jak v té naší zprávě, tak e, v té zprávě skupiny na vysoké e, úrovni. Měli bychom jít nad rámec současné legislativy, která hovoří o svobodě médií v EU, protože jinak ta situace se bude dále zhoršovat. Samozřejmě, že nám tady pomáhá Rada Evropy, dělá velice důležitou práci, ale v případě evropských eh, států, to závazné pochází z evropských institucí a myslím, že my bychom na sebe tuto odpovědnost eh, měli, měli vzít jakožto evropské instituce. Děkuji. Děkuji, nyní paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo. Já se chci omluvit, že jsem přišla trochu později, ale byla jsem na jiném zasedání jiného výboru, ale z toho, co mi řekli moji poradci, asistenti, tak eh, bych si dovolila reagovat eh, na to, co možná eh, trošku už řekla paní Gens. Jde o otázku toho, jakým způsobem Evropská unie interně v rámci členských států řeší svobodu médií, což souvisí s naší důvěryhodností na venek. A Zmíním to v souvislosti s západním Balkánem. Kdykoliv tam hovoříme o svobodě novinářů, médií, o tom, že novináři mají, by měli mít možnost kriticky se vyjadřovat a tak dále a tak dále, tak se nás ptají, ale eh, vždyť i v Evropské unii není vše košer. Takže souhlasím se všemi, kteří říkají, že je třeba se zasadit o monitorování na vysoké úrovni a zamyslet se nad tím, jak definovat na evropské úrovni určitá minima, určité minimální, ale přitom dostatečně vysoké standardy pro svobodu médií. A tak eh, od našich hostů by mě zajímalo, zda byste se mohli vyjádřit k tomu, a možná to souvisí s obsahem zprávy paní mm, Weber, eh, zkrátka, zda byste se mohli vyjádřit k těm eh, závazným minimálním standardům, a co by to znamenalo pro monitorování, když dojde k porušení takových standardů? Bude to znamenat, eh, že padnou určité sankce? Vím, že to je věc dosti ožehavá, ale já myslím, že tady v parlamentu je to správné místo, kde bychom mohli dosáhnout této věci pokroku. To je tedy můj dotaz na naše hosty. A nezapomínejme, že musíme být důvěryhodní vůči našim občanům i, i navenek. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Marinescu. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A kdykoliv se řeší problematika svobody médií, tak tím v podstatě máme na mysli zásahy ze strany státu. Ale nyní v Evropské unii narážíme na další problém. Je to problém se soukromými médii, soukromým tiskem. Je to eh, tisk, který eh, propaguje zcela evidentně názory svých eh, vlastníků, majitelů a tak by mě zajímal váš názor na to, co bychom mohli v této oblasti udělat. Na druhé straně Evropská unie nemá žádné pravomoci, pokud jde o oblast tisku, médií. Naše zpráva hovoří o možném zásahu Evropské unie formou legislativy pro oblast médií. A tak by mě zajímalo, co přesně se tím má na mysli když odkazujeme na případnou evropskou legislativu v této oblasti. A moje poslední poznámka eh, se týká toho, že je pravda, že média by měla být svobodná, ale zároveň i novináři by měli mít eh, svobodu a řídit se ovšem i určitým etickým kodexem. Měli by mít Eh, možnost jednat nezávisle na mm, státu, na majitelích svého média a mě by zajímalo, zase k tomu můžete nějakým způsobem konkrétněji vyjádřit. Děkuji. Děkuji. Thank you, Mr. President. Mm, I'd like to thank... Pan předsedo, chci poděkovat všem, co přispěli a mě zajímá především to, co řekl pan Vílen. A mě zaujalo, když hovořil o nepředvídatelných důsledcích. My často bojujeme tedy proti zákonu jaksi nezamýšlených dopadů a zase toto je oblast, kde musíme být opatrní v tom, co děláme. Myslím, že bychom se měli nejprve zabývat tím, jak, kde je mm, třeba lépe implementovat současný regulační rámec. Um, důležité tedy zajistit, aby se skutečně dělo to, co si občané přáli. Dále není jisté, zda Evropská unie má kompetence v některých těchto oblastech. To už tady padlo. Dále otázka vnitřního trhu zda stávající konstrukce mm, národních i evropské legislativy je bariérou právu hospodářské soutěže a vnitřního trhu. Také, především jako Britka, chci říci, že je důležité se podívat na rovnováhu mezi svobodou tisku a médií a odpovědností tisku a médií. Musíme eh, mít tuto rovnováhu. A jako Renáta Weber jsem eh, byla členkou delegace do Maďarska. I když Maďarsko se tedy objevuje v souvislosti s, mluví se o něm v souvislosti s svobodou médií, ale nejde tady jenom o Maďarsko. Musíme mm, posuzovat celou Unii, roli vlád na média, eh, vliv vlád na média a současně také na druhou stranku věci, což je odpovědnost médií. A nyní panelisté. Leaders. Já souhlasím s paní, s pan, že skutečně je tady dilema. Musíme regulovat, ale nepříliš. Musí to být jednoduché. Jinak nebudeme schopni to monitorovat a implementovat. To je často obtížný proces. Je vždy snazší dělat něco složitého, než jednoduchého a monitorovat to. Ano, paní McIntyre, je to tedy druhá strana mince. Pokud svoboda médií nebude znamenat, že obě strany se budou slušně chovat, tak to nebude fungovat. A to se často zapomíná, že často se hovoří jenom o zlých vládách, které utlačují média a že ano, nomináři nemají často svobodu, to vidíme často, eh, závisejí na majitelích, na své, své platy, proto pluralita a e, zabránění koncentrace je tak důležité, ale není to jediná věc. Mm, krize tento problém zhoršuje, protože lidé se bojí, že přijdou o práci, noviny zavírají, televize končí. Takže skutečně ty lidé budou ochotní pak dělat to, co jim šéfové řeknou. Takže potřebujeme mít struktury na jejich ochranu. Musí být jednoduché, snadno tedy prosaditelné a snadno monitorovatelné. Pan Bilan. Děkuji, pane předsedo. Tady je řada otázek, na které chci reagovat. Pan Mores otevřel důležitou otázku, kdy jsem indikoval, že je celá řada oddělených otázek, které spolu souvisí. A některé na národní i evropské úrovni vyžadují nástroje, aby se jaksi stát eh, stáhl, ale jinde zase musí být větší intervence. A proto potřebujeme ty otázky oddělit a položit si otázku, co chceme ve věci pluralismu, transparentnosti, nezávislosti vůči veřejným regulátorům, nezávislosti vůči koncentrovanějšímu vlastnictví. To je důležité, protože otázky právního základu a kompetence nejsou abstraktní. Otázka je vždy, máme kompetenci dělat A, B nebo C. Takže politická orientace musí být mm, popředí. My v komisi předpokládáme, že nemáme svobodnou kompetenci jednat čistě proto, že to je v chartě základních práv. My musíme najít nějaký operační vazbu na legislativní kompetence, je to vnitřní trh nebo jiné významné ustanovení. Stávající legislativa může být relevantní, když se podíváte na Velkou Británii. Téměř všechno, co bylo tedy odsouzeno správně jako selhání samoregulace, také obsahovalo tedy potenciální porušení soukromí elektronické komunikace, takže musíme věnovat pozornost tomu, zda lepší uplatňování těchto pravidel již by nevyřešil některé ty problémy, které jsou. K otázce paní Lunáček ohledně minimálních standardů monitoringu sankcí když začneme hovořit o sankcích, závazných standardech, dostáváme se k obtížné otázce kompetence, ale já jsem rád, že financování může být k dispozici eh, pro operiční ehm, práci kde se předpokládají různé možnosti aplikace těch akademických indikátorů. Ještě to nejsou operační nástroje, ale eh, jako další krok to bude důležité. Také bych chtěl reagovat na to, co řekla paní Antičevič. Když se podíváme na různé typy médií, takzvaná kvalitní až po ty spíše bulvárnější materiály, je obtížné v diskusích o mediální svobodě říci, že některý typ je legitimní a některý není. Z mm, hlediska veřejného zájmu musíme eh, se podívat na ekonomické podmínky, které umožňují mm, veřejné diskusy. A právě o tom byla ta zpráva o budoucnosti médií. A tady skončím vzhledem k tomu, že mám málo času, paní Frank. Kredibilita toho, co dělá EU, Ehm, je tady určitá frustrace na straně našich ehm, členů, když tady padlo to memorandum porozumění. EBU a Evropská komise se snaží našim členům v zemích rozšíření ehm, pomoci k tomu, aby skutečně byli nezávislými veřejnoprávními médii. Samozřejmě pro komisi je to obtížné, ale jakmile se ty země stanou členskými státy, ty kandidátské země, tak tento aktiv, za to aktivní účast komise vlastně skončí, protože už nebude mít kompetence. Ehm, regulace médií je pak národní, no, vnitrostátní téma. Souvisí to s eh, vnitrostátní tradicí, kulturním prostředí. Je pravda, že tady existuje určitá frustrace. Víme, že pan Vílen to řekl, že potřebujeme právní základ když se podíváme na stávající nařízení, tak je to užitečné, protože je větší prostor, aby mediální pluralismus a svoboda měl eh, větší dopad a aby v těch stávajících a budoucích eh, nařízení to mm, bylo eh, zohledňováno při hodnocení dopadů a podobně. Důležité téma je nezávislost eh, dozor, dozorčích orgánů, příklad eh, směrnice o mediálních službách. To se možná zaslouží větší pozornost. Dále otázka komerčních, soukromých médií. Myslím, že tomto, z tohoto hlediska by bylo vhodné více zajistit transparentnost vlastnictví, když občané neví, kdo stojí za určitým médiem, komerční, jaký komerční zájem tam je, který, když to ty občané vědí, tak občan může posuzovat ten typ informací v tom médiu. Takže to by bylo užitečný nástroj. Jsem řekla, že jsme přijali některé klíčové hodnoty, Ehm, máme 56 členských zemí, mnoho z nich je mimo EU a mnoho těchto zem, mnoho těchto zemích jsou problémy velké s nezávislostí. Nejenom v kandidátských zemích rozšíření, ale e, i v jiných. A my jim chceme pomáhat vytvářet podmínky, ehm, přijímáme, ehm, schvalujeme různé směrnice, pokyny, e, manuály, pro redaktory, etika, novinářská etika a podobně. To je samozřejmě možné, ale jenom v politickém prostředí, které um, vytváří rámec, kde žurnalisté mohou svobodně a nezávisle pracovat. Thank you now, Děkuji a není paní zpravodajka na závěr. Ano, děkuji. <clears throat> Jenom velice stručně. Evropská unie není založena pouze na hospodářských a finančních zájmech, ale Především jsme, myslím, unii zásad, práv a to si přejeme zachovat i do budoucna. Pro mě osobně to ovšem vždy znamená určité byrokratické obtíže, která často brání Evropské unii zaujmout dobré stanovisko, ale to by neměla být výmluva. Vy jste mluvili Ulrike, vy jste hovořila o sankcích, ale fakt je, že e, Sankce nesouvisí nutně vždy s porušením, i když mnohdy tomu tak je, ale sankce v uvozovkách e, také znamenají, že člověk zaujme nějaký zcela jasný postoj, například tomu, jak, e, jaká situace panuje v některém členském státě. A v tomto ohledu to, že bychom se odvolávali na nějaké nedostatečné standardy, nedostatečné kompetence, to podle mě není dobrý argument, neměla by to být výmluva. Pokud budeme inovativnější, pokud najdeme politickou vůli ochraňovat svobodu médií, tak my, eh, včetně Evropské komise, ale nemám tak v této souvislosti na mysli úplně přímo komisařku Krusovou, která naopak vždy velmi odvážná byla, když šlo o to vyjádřit jasný postoj. Ale měli jsme také komisařku pro základní práva a ta spíše mlčela, pokud eh, nebo když se řešily otázky mm, problémů s médií v Evropském parlamentu a tato situace by se do budoucna měla změnit. A z tohoto důvodu Eh, si myslím, že nám především chybí politická vůle. Měli bychom být odvážnější, jasněji vystoupit, pak uspějeme. Pokud jde o otázku odpovědnosti, tak ehm, zde bych eh, se vyjadřovala jenom velice obezřetně, opatrně, protože já bych nerada říkala, že odpovědnost znamená, že vláda má možnost eh, regulovat Ehm, vždy a všude. Pluralita je samozřejmě určitou odpovědí na náš problém, ale pluralita může fungovat pouze v transparentním prostředí, kdy víme, kdo stojí za určitým přístupem. A ať se nám to líbí nebo ne, měli bychom někde začít a pak uvidíme, jak se situace vyvine ale my budeme ještě samozřejmě tady v parlamentu v diskuzích pokračovat, budeme schvalovat zprávu, pozměňovací návrhy a tak dále. A nejdůležitější teď je, abychom nesměli možnost si vyslechnout naše hosty. Takže ještě jednou vám děkuji za to, že jste dorazili, za vaše vystoupení. Pan předseda, děkuji. Bylo mi řečeno, že eh, pokud jde o tu technickou přípravu na Zprovoznění eh, video záznamu už jsou eh, hotové, takže teď vyměníme panelisty, připravíme druhý panel, ale jako první věc si vyslechneme ten zmíněný videozáznam. No, no. We've got the... Takže teď si vyslechneme videozáznam paní Dunia Mijatovič z OBSE. která je zástupkyní OBSE pro svobodu médií. Nemohla tady s námi dnes být, ale přispěla k našemu slyšení formou videozáznamu. a my ho nyní pustíme a tady k sobě nahoru pozvu následující hosty, které se vyslechneme následně, paní Peggy eh, Valke z Lovaňské katolické univerzity. Vítejte, paní Valke. Pana Mariuse Dragomíra vítám, um, manažera projektu mapování digitálních médií. Vítejte, pane Dragomíre. Vítám také paní Magdo Walter, která je regionální novinářskou a působí v Open Society Foundations. Dále zde vítám pana Ivara Rusdala, prezidenta Evropského združení vydavatelů novin. ale jak už jsem předeslal, nejprve se vyslechneme videozáznam s vystoupením paní Mijatovič. Yes? What, what, what about that? Sound problem? Sound problem? Vám se kolegové, nastaly problémy se zvukem, vidíme obraz, ale nic neslyšíme. Ladies and gentlemen, I am extremely Dámy a pánové, jsem velice ráda, že mohu formou videozáznamu přispět ke slyšení o svobodě médií v Evropské unii. Děkuji vám za pozvání na vaše slyšení. Já jsem byla jmenována zástupkyní pro svobodu médií před třemi lety a během těchto let jsem řešila nejrůznější problémy, které souvisejí se svobodou médií v 56 státech OBSE. A já si myslím, že je skutečně na čase, abychom se chopili příležitosti, kterou máme před sebou a naplnili závazky, které jsme učinili, které jsou pro nás důležité a vytvořili prostředí, které bude podporovat svobodu médií a vyjádření. Chtěla bych také při této příležitosti položit otázku, pokud to neuděláme nyní, tak kdy? A pokud ne teď, tady, tak kde jinde? Protože v tuto chvíli, ačkoliv všechny státy podepsaly eh, své závazky, pokud jde o ochranu svobody médií, tak pokud eh, dojde na skutečnou eh, realizaci, řada států pokulhává za svými závazky a situace v některých členských státech začíná být poměrně znepokojivá, včetně některých států Evropské unie, pokud jde o svobodu projevu a pluralitu médií nebo také právo na vyjádření. A tak při každé příležitosti poukazuji na tento, tuto znepokojivou tendenci, ale samozřejmě, že já sama nemohu nic změnit, pokud eh, zde nebude politická vůle vnímat svobodu médií jako základní právo Eh, které lidé mají na to, aby dokázali přetvořit svou společnost do vzkvétajících demokracií. Evropská unie je místem, kde mm, by tyto myšlenky měly vznikat a je to region OBSE, který by měl být příkladem pro ostatní a nabízet eh, dobré postupy pro mladší vznikající demokracie. Evropská unie má také jedinečnou příležitost zahrnout svobodu udržitelných médií jako kvalifikační kritérium pro přistoupení kandidátských zemí do Unie. Takové příklady by byly nejen ku prospěchu celé Evropské unie, ale samozřejmě, že by dali také legitimitu k tomu, aby eh, svoboda médií byla požadavkem v zahraniční politice. Já při své práci vidím, že i v Evropské unii některé vlády považují média za nebezpečnou platformu, kterou je třeba kontrolovat nebo někdy dokonce umlčovat. A tak je na čase, aby tyto úřady eh, si uvědomily, že takovýto přístup k médiím může pouze demokracii oslabit a může oslabit hodnoty, na kterých by naše společnosti měly stát. A tak mým prvním cílem je předcházet násilí na novinářích, fyzické obtěžování, zastrašování, bytí, dokonce i vraždy novinářů za jejich eh, práci. To vše je obrovskou hrozbou pro eh, svobodu vyjádření. My jsme byli svědky násilí v několika členských státech, například v Bulharsku, na Kypru, ve Francii, Řecku, Itálii a Španělsku. A v řadě z těchto případů vyšetřování probíhá velice pomalu a skuteční um, útočníci, autoři těchto útoků eh, nebyli řádně souzeni. Dochází také k obtěžování eh, novinářů, kteří se věnují demonstracím, například v Řecku, Portugalsku, Rumunsku a eh, Španělsku. Pokud je o politický tlak na média, tak e, i to je znepokojivá věc, kdy dochází k politickému tlaku na média, což je známý v, e, v Evropské unii. Mohla by zmínit několik zemí, kde vidím politický tlak jakožto značnou hrozbu pro svobodný projev a vyjádření. Mě třeba zdůraznit případ Maďarska od roku 2010, e, regulační struktura v oblasti médií byla eh, reformována, což vzbuzuje značné značné obavy a taky naprosto zásadní nejen pro OBSE, ale také pro Evropskou unii a jiné mezinárodní organizace, aby takovýmto změnám věnovali pozornost hned v rané fázi a zapojili se do dialogu s úřady a předcházeli takovéto legislativě, která může dále omezovat um, svobodu projevu. Stávající plánovaná legislativa může také značně omezit práci novinářů a přístup lidí k informacím. Například ze 27 členských států pouze Kypr, Estonsko, Irsko, eh, Rumunsko a Spojené království dekriminalizovali pomluvu. Ve starších demokraciích eh, toto většinou nemělo dopad na eh, svobodné provozování novinářské profese. A většinou to není ani nějak eh, následně řešeno u Štrasburského soudu. Nicméně v novějších demokraciích je to větší problém. Tyto země často odkazují na existenci eh, svých zákonů a na, na ochranu těchto, těchto zákonů, ale my vidíme, eh, že tato legislativa eh, často nefunguje eh, dobře a my jsme byli svědky případů, kdy byli žalováni pro pomluvu novináři v Německu, Itálii, Litvě a v Polsku. Já vítám tedy v této souvislosti osvobození řeckého novináře Kostase Vaxe eh, Vanese, kdy soud potvrdil uznání základní role médií při diskutování eh, záležitostí, které jsou ve veřejném zájmu. Eh, v řadě členských států neexistuje dostatečná právní ochrana novinářů, pokud jde o povinnost Eh, odhalit eh, své důvěrné zdroje informací. Druhým příkladem je legislativa v Belgii, která v roce 2005 schválila zákon chránící novinářské zdroje. Není to sice absolutní ochrana, ale eh, na zákon zdůrazňuje, že policie, státní zástupci a soudy musí vynaložit veškeré možné prostředky předtím, než požádají novináře o zveřejnění svých zdrojů. A to by měl být kvalitní příklad pro všechny. Když jde o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva taky soud v České republice potvrdil právo médií nepředávat dokumenty policii. Pokud jde o přístup k informacím, tak OBSE sleduje legislativní proces ve Španělsku, pokud jde o transparentnost, přístup k informacím a e, dobré řízení. A já doufám, že tento zákon bude obsahovat pokročilé standardy, pokud jde o přístup k úředním informacím a že tento text parlament ve Španělsku brzo schválí. Co se týče zajištění volného eh, vyjadřování na internetu, i to je pro nás prioritou, protože vidíme znepokojící snahy některých úřadů omezit obsah, který považují sami za škodlivý. Samozřejmě, že internet je bez hranit, ale omezení volného vyjadřování eh, na internetu eh, problém nevyřeší. To, co potřebujeme, je vzdělávání, zvýšení gramotnosti v oblasti eh, médií a umožnění volného vyjádření v našich společnostech. A to bude moje závěrečná poznámka. Chtěla bych eh, poděkovat Evropskému parlamentu za to, že v červenci odmítnul akta, protože ta samozřejmě smlouva akta vychází z snahy omezit eh, porušování autorských práv, ale neřeší tuto problematiku správným způsobem, protože může mít negativní dopad na svobodu vyjadřování a volný pohyb informací. A tak děkuji Evropskému parlamentu ještě jednou za eh, tento krok. Dámy a pánové, já doufám, že vaše dnešní diskuze, kterou budu sledovat online, bude úspěšná. Ještě jednou vám děkuji za možnost se této velice důležité diskuze zúčastnit. Děkuji. Já bych chtěla říct, že Máme stále velmi dobré pracovní vztahy s paní Mijatovič, takže bylo toto velmi pozitivní. A nyní můžeme přejít k dalšímu panelistovi. To je tedy Peggy Valke, profesorka z Katolické univerzity v Lévenu. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní Weber, dámy a pánové. Chtěla bych uvést několik úvah o roli, kterou má a musí hrát Evropská unie pro ochranu eh, plurality médií v členských státech. Jsem velmi ráda, že bylo přijato usnesení o svobodě médií v Evropské unii a doufám, že to je první etapa samozřejmě je potřeba přijmout určitá opatření v oblasti kompetencí. Jakožto profesorka práva na univerzitě v Levenu jsem byla zapojena do několika iniciativ ohledně plurality a svobody médií. Například to byla studie o ukazatelích plurality médií, o ukazatelích ohledně nezávislosti vůči regulátorům. Potom šlo také o středisko eh, plurality a svobody médií ve Florencii. Jsem členkou vědeckého eh, výboru a potom šlo také o studii, která byla prezentována v květnu a také jsem práv, přispěla z právního hlediska také k panor, panevropskému fóru o pluralitě médií a o nových médiích a také jsem se účastnila konference, konference a pracuji na e, dokumentu, e, informativním orientačním dokumentu, e, ve kterém doufáme, že převezmeme a zapracujeme veškeré příspěvky všech účastníků. Moje role, můj zájem v rámci těchto iniciativ vždy byly a jsou čistě eh, univerzitní, akademické. Jsem také členkou Belgické rady pro hospodářskou soutěž a tam zpracuje pět nezávislých odborníků s příslušného vlámského úřadu. Úvahy, které jsem vyjádřila v minulosti, to jsou mé osobní úvahy, které vycházejí z mé univerzitní zkušenosti a také ze zkušeností eh, evropské občanky. Chtěla bych eh, vám říci takovou obyčejnou historku zazněly zde určité otázky. Potřebujeme evropskou směrnici o svobodě a pluralitě médií. Začnu tedy tím, že bych řekla, že tato otázka je taková trošku klamná, trošku zavádějící. Máme zde určitou směrnici o svobodě médií, ne, máme směrnici z, 90, z roku 95, která se zabývá ochranou údajů a zpracováním osobních údajů. Uvedu ten bod odůvodnění, jehož smyslem je vlastně stanovit takový vnitřní trh, kde vlastně mohou údaje volně cirkulovat z jednoho členského státu do druhého, ale kde vlastně musí být chráněna práva a zájmy eh, jednotlivců. A v tomto smyslu máme také směrnici, zde také budu citovat, která se snaží vytvořit prostor bez vnitřních hranic pro mediální služby služby, ale současně také zajišťovat eh, ochranu eh, z veřejných zájmů. Tato směrnice existuje od roku 89. Je to vlastně směrnice, která se potom nazvala směrnice o audiovizuálních službách v roce 2007. Pokrývá však pouze určitá ustanovení, eh, určitá nařízení a určité oblasti audiovizuálních služeb, tedy je, to znamená roz, obsah působnosti a potom také některé oblasti, které jsou určitě omezeny. Jsou, jsou zde však dobré důvody omezit obsah působnosti pouze na televizní služby audiovizuální. Především, především zde byl argument, že tyto služby jsou více přeshraniční než jiné služby, než tisk například nebo rozhlas a proto mohou více, měly by více podřízeny legislativě a také tyto služby byly vždy předmětem vnitrostátní legislativy, protože mají určitě větší dopad na společnost. Takže asi je více zákonů, více legislativy, která by měla být sladěna ve vztahu k audiovizuálním službám a také k tištění médiím, která často podléhala pouze samoregulaci. Jsou zde důvody, abychom postupovali koordinovaně, abychom tedy zahrnuli také koordinované oblasti jako kulturní rozmanitost, ochranu e, menšin, pokrytí různých důležitých událostí e, občanských, společenských, e, podporu postižených občanů také možnost podávání stížností, právo na odpovědi a tak dále, protože tyto oblasti nikdy nebyly sladěné, harmonizované určitými uh, ustanoveními nebo záležitostmi, které se týkají transparence. Potom jsou zde také ustanovení, která se týkají střetu zájmu a tak dále, nezávislost kontrolních orgánů médií. Je to je to proto, že nebyly dostatečné kompetence? Pokud ano, tak může mi někdo vysvětlit, proč tedy v kontrastu Vlastně zde, jsou zde komunikační sítě, služby, evropský komunikační rámec, které jsou také založeny na pravidlech společného trhu. A ty mají pravidla společenské a hospodářské nezávislosti na národních orgánech. Zajišťuje takovýto systém také možnost analýzy trhu a nabízí také určité náprav, určitá nápravná opatření, aby se zachovala, chránila e, úloha trhu která by mohla být určitým způsobem podkopávána některými regulačními opatřeními a tím by se mohla narušovat práva občanů. A pokud něco takového to existuje, tak proč tedy není možné zajistit, umožnit přístup k to vnitřnímu trhu? Ale jsou zde určité omezené zdroje. Je to proto, že považujeme že jsou za různé ochrany za důležitější vzhledem k obsahům na síti, záleží nám na tom více. Jsou tam nějaké chráněné informace. Já to těžko chápu, pokud tomu tak je, tak proč je zde tedy ustanovení 894 této směrnice, které se týkají jednoznačně potřeby členských států zajistit svobodu jakýchkoliv činností, které by mohly vytvářet dominantní pozici na trhu, což by mohlo vést k omezení pluralismu, plurality a svobody informačního odvětví jakožto celku. Vybrat ty správné nástroje, abychom zajistili skutečně nezávislost orgánů, tak aby mohli eh, vykonávat svou práci, aby mohli působit a přispívat transparentně k podpoře plurality médií. Možná, že je to proto, aby Možná, že evropský eh, zákonodárce by z toho mohli udělat takový větší mm, případ, že je potřeba zajistit svobodu médií, ale jsou určité rozdíly mezi jednotlivými členskými státy i eh, z hlediska postoje vůči eh, chápání samotnému plurality různé vnitrostátní, národní práva, legislativy, které se liší, které se týkají kontroly médií, vlastnictví médií a tak dále. Některé země mají i povinnosti, kde je potřeba transparentně zveřejňovat vlastníky médií. V některých jiných členských státech takováto pravidla neexistují. Složitost vlastně existuje, existují zde tedy rozdíly v jednotlivých členských státech. A Některá, některé státy tedy určitým způsobem odstrašují, to odstrašuje média k tomu, aby působila v jiných členských státech, protože neznají, neví, nevědí dobře, jaká je tam situace. A tyto rozdíly určitým způsobem brání, jsou překážkou vnitřnímu trhu, brání tomu, aby tyto služby se mohly volně pohybovat. Není tedy ta nezávislost kontroly médií nejen podmínkou pro správní fungování médií, ale také zároveň podmínkou pro vznik takovéhoto společného trhu. Domnívám se, že pokud jde o telekomunikační orgány, tak je to v pořádku, ale takovýto regulátoři, regulační úřady jsou eh, akceptované, ale regula- co se týká regulačních orgánů pro audiovizuální služby, tak je situace trošku jiná. Není to trošku schizof- schizofrení. Cílem této směrnice o audiovizuálních službách bylo vytvořit vnitřní trh bez hranic pro audiovizuální služby, přičemž se zároveň měla zajistit vysoká míra ochrany cílů eh, ve všeobecném zájmu, včetně ochrany plurality médií, včetně zajištění nezávislosti médií. Ale toto není možné dosáhnout bez podílu, bez účasti členských států. A podle mého názoru přesně toto existuje, je toto je první nebo nejdůležitější úkol Evropské unie v oblasti svobody a plurality médií možná, že by měla hrát ještě proaktivnější roli. To znamená, že další verze této nové směrnice o audiovizuálních službách, ať už se bude nazývat jakkoliv, v každém případě bude to směrnice, která se bude týkat těchto služeb. To znamená, tam bylo co nejméně určitých ochranných ustanovení, protože a otázka je, zda právě eh, budou ta ustanovení rozšířena i na oblasti, kde je to uvedené, protože někdy je to v bodech odůvodnění, ale ne v samotné oblasti působnosti. Bylo by potřeba také zajistit dodržování subsidiarity podle článku 5, ale potom je podle článku 51 v rámci Evropské charty základních práv také povinnost chránit a šířit svobodu a pluralitu médií v rámci výkonu pravomocí. Už mnohokrát Evropský Soud pro lidská práva vydal rozsudek na základě článku 10 Evropské úmluvy o lidských právech, což je článek, který koresponduje se článkem 11 Evropské charty, kde vyjádřil, že stát není pouze nepřítelem svobody médií, ale že má být právě garantem, že má zaručovat svobodu médií právě ve vztahu k audiovizuálním službám. A já bych tedy velmi vám doporučovala, abyste si přečetli poslední výrok tohoto soudu z června letošního roku. Je tam mnoho, je zde také mnoho doporučení Rady Evropy, byly definované podrobné normy, podrobné standardy v oblasti svobody médií, takže nevidím důvod, proč by Evropská unie nemohla takovéto normy implementovat, pokud chce podporovat společný trh pro mediální služby, anebo určitou formu minimálních standardů, které bude nutno dodržovat v celé Evropské unii. Potom je nutno, aby je přijali také členské státy pomocí příslušných prostředků, ale část také musí být ponechána na určité samoregulaci. I v, v těch koordinovaných oblastech a tedy pokud by harmonizace mediálních zákonů mohla ochraňovat evropské občany před otevřeným sexem ve čtyři odpoledne, tak proč by občané neměli být chráněni před obsahy, které před různými politickými obsahy, které mohou ohrožovat demokratický vývoj v Evropě. Děkuji. Thank you, Mrs. Falky. Thank you. Thank you for that. Now we go... Děkuji a nyní přejdeme k druhému kolu panelistů. Pan Marius Dragomir, ředitel Mapping Digital Media Projekt a paní Magda Volter, která je regionální editorka a pracuje v Open Society Foundations. Prosím, pane Dragomire. We are, um... Děkuji, pane předsedo. My budeme hovořit o výsledcích průzkumu. Zastupujeme zde Open Society, Open Society Foundation v Londýně. A v podstatě pracujeme v celém světě, ale v posledních letech jsme zdůrazňovali zejména aspekt související s politickými průzkumy. A výsledky, o které se s vámi chceme dnes podělit, pocházejí z projektu zmapování digitálních projektů. Zabývali jsme se studií v 60 zemích v různých eh, v celém světě tedy v posledních čtyřech letech a více než, věč, více než polovina zprávy již byla zveřejněna, výsledky jsou již k dispozici, toto je tedy ten výsledek. Je to tedy ta zpráva, ke které lze získat přístup online. Máme již 13 zemí z, Němec, z Evropské unie, jako Německo, Maďarsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. Tato zpráva je tedy k dispozici těm, kteří si chtějí přečíst. Potom se také týká některých kandidátských zemí jako Srbsko, Chorvatsko, Albánie a Turecko. Eh, o těchto zemích jsou také k dispozici určité výsledky. Máme zde připraveny průsvitky, které jsme vám chtěli ukázat, ale bohužel je zde určitý problém. Dnes bych se chtěla zmínit o třech věcech, které jsou relevantní pro naši diskusi pohovoříme o hlavních výsledcích. Pokrýváme tedy 60 zemí na všech kontinentech, jak jsme již řekli, ať už je to Latinská Amerika, Japonsko, některé africké země. A jak jsem také již řekl, tak bychom chtěli skutečně zdůraznit zaměřit se na celý svět, ale také na Evropu, zejména tedy 24 evropských zemí. Podívali jsme se na co to, co se týká regulace, vlastnictví médií a moje kolegyně Magda potom eh, uvede některá doporučení, která vyplývají z tohoto projektu. Je velmi důležité říci, že jsou to místní nezávislí experti, kteří zpracovávali tyto zprávu. Pomáhala jim, pomáhal jim celý typ editorů, kteří byli zapojeni do tohoto projektu. Pokud se týká vlastnictví, tak některé výsledky se zdají být zcela zjevné. Pokusili jsme se podívat na to, jaké jsou tedy aspekty digitalizace eh, ve vztahu k nezávislosti médií a viděli jsme se dochází ke zvýšení koncentrace vlastnictví v některých zemích Zejména tedy v některých zemích je poměr vlastnictví již tak vysoký, že již si nedokážeme představit možnost dalšího růstu, ale v mnoha zemích jsme také zjistili, že jsou určité problémy s pravidly vlastnictví. v posledních letech proběhlo mnoho změn, zejména v souvislosti právě s těmito pravidly, s touto regulací. Došlo také k určité deregulaci v některých případech, protože dochází ke zrušení určitých mezních hodnot, pokud jde o účast na trhu například v Nizozemsku, v Rumunsku, v Bulharsku a v některých zemích došlo ke změně pravidel, která vedou k tomu, že ty některé záležitosti se tížeji implementují, tížeji realizují. Podívali jsme se na to, jaké to má dopady na nezávislost editorů a jak mnoho věců ví, je velmi těžké zpracovat nebo stanovit takovouto příčinou souvislost mezi jednotlivými věcmi. Mnoho zemí, ve kterých jsme pracovali, nám uvedly některé údaje, které dokazují, že koncentrace se zvýšila některá, některé vazby mezi pravomocí, mezi mocí tedy a médií. A na Slovensku například je určité propojení mezi některými velký, velkými stranami. Potom v jiných zemích zase jsou tam silné osobní vztahy, osobní vazby, formální i neformální, a to i na úrovni ministerstev. Co se týká novinařiny, novinářů tedy, tak digitalizace narušila čtým způsobem spravodajskou činnost, ale musíme říci, že vliv digitalizace by se neměl přehánět. Je zde vlastně určitý strukturální úpadek v některých zemích v souvislosti s více médií a to v podstatě začalo již před digitální eh, e- etapou ale většina spravodajských společností zahájila restrukturalizaci a šlo zejména také o to ušetřit finanční prostředky. Eh, v roce 2009 například v Litvě dva, dvě hlavní, dvoje hlavní noviny propustili až čtvrtinu novinářů. Tato restrukturalizace měla velmi významný dopad na investigativní žurnalistiku, o tom jsme již dnes zde slyšeli a pro nás je to představuje určité jádro evropské demokracie. Není zde vůle investovat do tako, takto riskantní činnosti. A potom v téměř všech zemích jsme skonstatovali, že dochází k zasahování orgánů, úřadů, tedy do práce investigativních novinářů, negativní vliv reklamy, ovlivňování redakčních rozhodnutí a tak dále. A ještě pokud jde o regulaci, tak do, neust, pokračují interference v celé řadě vlád v těchto zemích a ovlivňuje to nezávislost. Například ve Španělsku ještě není úřad na národní úrovni, který by se tímto zabýval. zde například orgán, který byl zavřen z finančních důvodů a je to podobné, co jsme již vlastně zažili před 6 nebo 7 lety. Něk ve střední Evropě narostly některé problémy, dochází k určité politizaci, která snižuje, ovlivňuje důvěru a která také má dopady na vnímání veřejnosti. A v této studii jsme také zjistili, že je zde problém e, státní reklamy určité. Je to určitá, určitá forma pomoci státu. Jsou některé vlády, které mají někdy tendenci propagovat určitá média, dochází k určité diskriminaci některých médií, která nepodporují e, stanovisko vlády. A na této úrovni zde existuje určitá tradice politického ovlivňování a toto ovlivňování neprochází formou přímých státních pomocí, ale některých společností, které se zabývají reklamou a jsou v rukou státu. Ve Slovinsku například jsou společnosti, které stáhly reklamu něk- v některých médiích kvůli eh, edič- ediční politice. A je pravda, že ve většině zemí došlo k výraznému snížení této oficiální reklamy v posledních pěti letech, také kvůli daňovým a, za- a finančním úsporám, ale je ještě nemnoho, nemálo problémů s transparentností v tom, z tohoto ohledu. Tolik jsem vám chtěl tedy říct, to jsou tedy zhruba výsledky naší studie a nyní dám slovo kolegyni Magdě. Chairman, thank you, Marius. Děkuji, pane předsedo, děkuji Mariusi. Kdybych se teď měla zaměřit na ta hlavní doporučení, která vzešla z naší práce, pokud jde o mapování digitálních médií se zaměřením na evropské země, což je Eh, dokument, který jsme nedávno zpracovali, tak se zmíním o třech obecných věcech. V prvé řadě jde o to, že se nejedná o doporučení Open Society Foundations, nejbrž eh, o jakési schrnutí na základě analýz práv, které eh, můj kolega citoval a které jsme zpracovali k jednotlivým zemím. Většina těchto konkrétních zpráv obsahuje konkrétní doporučení pro danou zemi, takže ta doporučení, o kterých teď hovoříme, jsou abstrahováním toho, co naši odborníci zpracovali pro jednotlivé země a schválili to e, odborníci, kteří se podíleli na zpracovávání těchto národních doporučení. A ještě na základě toho, co tady dnes zaznělo, bych chtěla říci, že e, my zde hovoříme o navrhování minimálních standardů, což e, částečně řeší určité obavy, o kterých jste hovořili, tedy že tady dojde na určité nepředvídatelné e, důsledky, že v jednotlivých zemích jsou různé tradice, různé kulturní prostředí a že existuje riziko přílišné regulace. Ale s minimálními standardy myslím, že toto riziko nehovo- nehrozí. Takže teď zpět k našim doporučením. Pokud jde o otázku vlastnictví, o tom už jsme nyní slyšeli, my navrhujeme, aby členské státy všechny schválily minimální standardy, které budou bránit politickému vlivu na vlastnictví médií a aby také zajistili transparentnost vlastnění médií. Pokud jde o komisi, tak se domníváme, že na základě analýz těchto zjištění by harmonizace pravidel vlastnictví médií měla být formulována jakožto eh, minimální standardy. Co se týče otázky novinářů, tady se to nejhůře harmonizuje a stanovují se eh, nejobtížněji standardy, nicméně my navrhujeme určitá minimální doporučení, zvážit například eh, nové modely investigativní žurnalistiky a jejich financování. Také je třeba zvážit e, nadnárodní financování, které může zmírnit riziko, které jsme opakovaně e, zjistili, a je to riziko politického či jiného státního zásahu do médií. Co se týče regulace, tady v podstatě opakujeme ta doporučení, e, která tu částečně dnes již zazněla. Navrhujeme, aby komise navázala na své dřívější iniciativy a odstranila výhody stávajících eh, eh, subjektů v oblasti eh, médií, bývalých monopolů a tak podobně a aby proaktivněji předcházela nebo také napravovala podobná, podobné případy zneužívání trhu. Kromě toho navrhujeme schválit legislativu, která zajistí transparentní proceduru pro umistování eh, státní reklamy. Už existují určité precedenty na regionální úrovni, pokud jde o veřejně zadávanou reklamu a tady bych odkázala na nařízení o svobodě médií a e, o reklamě, kterou zpracovala americká komise pro lidská práva. Na závěr bych chtěla říct, že navrhujeme, aby evropská legislativa podporovala odpovědnost a nezávislost regulátorů, regulačních e, subjektů v členských státech, které by e, zase měly právně zajistit nezávislost veřejnoprávních médií ve všech aspektech. Chci ještě zdůraznit, že vzhledem k tomu procesu, který by měl vést k dosažení těchto doporučení, je trochu překvapivé, že jsou v zásadě v souladu s doporučeními vašeho výboru a doporučeními paní Weber, tak jak je zpracovala do návrhu své zprávy. Což si myslím, že jenom podporuje eh, to, co vychází eh, z odborných eh, analýz, eh, které jsme si provedli i my. Děkuji. Děkuji a nyní pan Rusdal. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat vašemu výboru, konkrétně paní Weber, za možnost vystoupit na tomto slyšení, které se věnuje pluralitě a svobodě médií. Já zastupuji Evropské združení vydavatelů a novin, a to ve formě všech platform, máme zástupce i na regionální e, úrovni a to ve všech členských státech, včetně Srbska, Švýcarska a Norska. E, toto slyšení se koná v zásadní velice důležitou dobu a tak asi nějak nepřekvapí, že dnes si všichni můžeme vybrat z obrovského přívalu informací v tištěné i digitální podobě. Vydavatelé investují v Evropě do nejrůznějších obchodních eh, modelů, tak aby mohli reagovat eh, na mm, náš nový technologicky vyspělý svět. Samozřejmě, že chceme nadále čtenářům a uživatelům poskytovat kvalitní informace i prostřednictvím nových technologií, včetně internetu, ale i formou klasických novin. Tímto způsobem chceme plnit svou hlavní funkci, to znamená, že stimulujeme otevřenou diskuzi v demokratických společnostech. Náš sektor by měl nadále přispívat k demokracii, ke společnosti, k hospodářství, ale ptáme se, co bychom měli žádat od zákonodárců. To v podstatě pět věcí. Domníváme se, že je potřeba udržet ten systém, kde členské státy mají výhradní pravomoc na zajištění plurality médií. Podle smlouvy, která tady byla již dnes ocitována, tuto pravomoc nemá Evropská omene kromě obchodního práva nebo práva pro volnou hospodářskou soutěž. A to proto, že trhy se v členských státech hodně liší, jsou tady kulturní aspekty, tradice a tak dále. E, ta situace na mediálním trhu se hodně e, mění a proto jenom národní úřady, myslím, mohou vhodně eh, měřit pluralitu a svobodu médií a reagovat na eh, domácí situaci. Pokud jde o samoregulaci, ta má zásadní eh, význam. Profesionální organizace mají schválené etické kodexy, stejně jako jednotlivé, jednotlivá vydavatelství. Některé členské státy využívají ombudsmanů eh, daných novin, je to Guardian, El País a podobné eh, tiskoviny pro řešení stížností. Nezávislé eh, úřady, myslím, že znají nejlépe situaci na svém domácím trhu a to přispívá k důvěryhodnosti informací a podporuje to svobodu médií. Já tím nechci nějak obhajovat trestné eh, konání některých kolegů, které je třeba stíhat podle, podle zákona. Já myslím, že svoboda médií je důležitá pro všechny. Eh, šéf, redaktor každé, eh, každých novin nese zásadní a tu konečnou odpovědnost za vyvážené informování čtenářů. Spolehlivost a udržení důvěry čtenářů je zcela zásadní, protože jakmile čtenář eh, ztratí důvěru v jedny noviny, obrátí se na jiný zdroj informací. To je samozřejmě zákon poptávky a nabídky. A to zajistí eh, pluralitu médií vůbec nejlépe, protože důvěra čtenářů v nás to je jediný základ pro seriózní podnikání v této oblasti. A myslím, že to je také odpověď na to dilema, tak jak ho předkládal rumunský eh, poslanec, eh, zástupce. Třetí věc, o které chci mluvit, je, že koncentrace vlastnictví médií eh, nemůžeme zaměňovat za nedostatek plurality, protože nejde ani tak o to, kdo přímo vlastní určité médium, ale zda existuje dostatečná konkurence na trhu a to už je zase otázka národních úřadů, které které musí zajišťovat volnou hospodářskou soutěž také v oblasti médií. A navíc eh, Řada novin a médií těží z toho, že součástí větších mediálních eh, skupin v době finanční krize. To řadě z nich umožnilo přežít, protože jinak by celá řada z nich, eh, pokud by nebyly součástí větších mediálních struktur, musela zaniknout. Jinak plně souhlasím eh, s řadou řečníků, kteří již přede mnou připomněli, že je potřeba zajistit transparentnost, pokud jde o vlastnictví médií. To je základ jakéhokoliv eh, svobodného podnikání. Čtvrtá důležitá věc, jakékoliv posouzení plurality médií by nemělo řešit pouze tradiční média, členové a poslanci Evropského parlamentu věnují pozornost eh, nadnárodním technologickým společnostem, které umožňují přístup k internetu. Jsou to obří, často neevropské eh, společnosti, které takto poskytují přístup k informacím pro evropské občany, takže je třeba pečlivě sledovat eh, tyto společnosti, aby nedošlo ke zneužívání obsahu médií pro eh, zájmy určitých skupin takže je třeba zajistit především efektivní eh, dodržování autorských práv v oblasti médií. A poslední věc, eh, ta je, myslím, zcela samozřejmá, a to, že aby noviny mohly být skutečně nezávislé, tak musí být také eh, finančně odpovědné, protože jakákoliv omezení jsou velice nevhodná, protože mají dopad na svobodný a nezávislý tisk. Chceme pod požádat také poslance o podporu nižší DPH pro, pro tiskoviny. Abych to schrnul, tak se Domníváme, že jakákoliv legislativní opatření na evropské úrovni, pokud jde o stanovování standardů pro svobodu médií, pouze tuto svobodu omezí. Domníváme se, že samotný nápad, že zákonodárci by měli stanovit etické standardy pro toto odvětví, které naopak má dbát na uh, Eh, odpovědnost samotných zákonodárců, bude to kontraproduktivně, nepřispěje to větší demokratizaci na demokratičnosti společnosti. Tato opatření nemůžeme chápat jako řešení žádných citlivých politických situací na národní úrovni, ke kterým bohužel dochází i v rámci Evropské unie, jak už nám tady někteří řečníci připomněli. Svoboda médií, a eh, média sama by se svobodně měly rozhodovat eh, o svých aktivitách a měly by být omezováni pouze ústavními pravidly, národní legislativou, samozřejmě trestním právem. Zákonodárci na druhé straně by měli eh, mít povinnost podporovat otevřenou veřejnou diskuzi takovou mediální politikou, která bude tuto diskuzi podporovat, bude podporovat nezávislost médií a umožní přístup občanům k informacím, což řada států dělá. Jednotný evropský instrument by spíše omezil pluralitu a svobodu médií a i když ten záměr je dobrý, tak si myslím, že evropská legislativa nebo evropské standardy by mohly spíše poškodit svobodu tisku a jejich nezávislost na národní úrovni, protože svoboda tisku sama nejlépe zaručí pluralitu a nezávislost v demokratických společnostech. Děkuji. Děkuji. Nyní máme už časová omezení, protože ve 23, 12.30 je jako schůze koordinátorů kde bude přítomný generální ředitel. Takže přejdeme hned ke třetímu panelu a členové si mohou uh, sednout tady k předsednickému stolu a budeme vlastně spojíme ty otázky a odpovědi po tom třetím panelu, tedy k tomuto panelu společně s tím posledním panelem. Takže prosím, pokud ty třetí kolo panelistů, eh, aby se k nám připojili. Pan Arne Kenik, předseda Evropské federace novinářů, vítejte. Pan Olivier Bazil, zástupce reportéř bez hranic a pan William Hosley, zástupce Asociace pro evropských novinářů. Prosím, vítejte. Všichni už jsou tady, takže bez dalších odkladů, abychom skončili ve 12.30, dám slovo panu Arne Kenigovi, zástupci Evropské federace novinářů. Děkuji. My um, tady hovoříme o důležitých otázkách a jsme rádi, že můžeme konečně mluvit s politiky, protože často je nedostatek zájmu o, ze strany politiků. Já jsem z minulý víkend strávil v Istanbulu v, um, na konferenci, tam bylo asi 90 organizací a šlo o platformu pro propuštění vězněných novinářů. V Turecku je nedostateč ehm, svobody médií, nedostatek financí, nedostatek kredibility, není tam dialog mezi novináři a zaměstnavateli, ehm, tlaky na odbory, sam, samocenzura, tlak ze strany vlády. V současnosti je 80 novinářů ve vězení. Turecko je na seznamu zemí, které vězní novináře. Na, tedy na, na vrcholu tohoto seznamu. Je to ale širší téma, než eh, o čem hovořila paní Weber. Standardy v EU. Naše asociace je aktivní v rámci Evropy i mimo. Vítáme práci paní Weber která navazuje na předcházející iniciativy a je aktualizací toho, co by EU mohla udělat po implementaci Lisabonské smlouvy. Svoboda médií a pluralismus jsou základní práva a měl by být přijata návrh zprávy do konce tohoto roku. Není překvapením, že v Evropě je mnoho případů porušování svobody ehm, tisku. Dramatické je to v Rusku, Bělorusku a Turecku, ale také v EU. Ochrona zdrojů, to často porušují policie, justiční orgány. Stále je vyhrožováno novinářům eh, nespravedlivými sankcemi. Naši italští kolegové nyní pra, mm, bojují proti návrhu zákona v této věci. Legislativa, eh, která má, pra, má vliv na práci eh, novinářů a Rada Evropy před několika lety přijala rejkravické prohlášení, kde se říká, že nyní je bráněno svobodě médií, nic se ale v této eh, věci nezlepšilo. Máme problémy s přechováváním elektronických dat, co, co se týče ochrany zdrojů, omezení práva informovat, práva fotografovat. Politické vněšování je velký problém eh, v zemích, kde politici kontrolují eh, jmenování mm, ředitelů veřejnoprávních médií. Mm, naše asociace vidí novinařinu jako veřejný statek. Je to často taková vyrovnávací síla ve společnosti. A, ale pro nás je nejdůležitější ta veřejnoprávní služba, která je nutná pro společnost. Je to také, jde také o přístup ke kvalitním informacím občany. Vyzýváme evropské orgány, i národní vlády, aby zajistili, že tato role médií bude eh, zdůrazněna vzhledem k tomu, jak důležitá je svoboda médií. Důležitá je rovnováha mezi veřejnoprávními a soukromými médii, pravidla koncentrace a konfliktu zájmu. Iniciativa evropských občanů pro pluralitu byla pozitivně hodnocena komisí, budou se sbírat podpisy a podporujeme transparentnost vlastnictví médií samozřejmě. Mnoho novinářů v současnosti neví, kdo je vlastníkem jejich um, společnosti. Je nutné začít diskusy o tom, kdy novinařina jako veřejný statek bude mm, také řešit otázku, která je předmětem mnoha článků i konferencí, totiž kdo bude platit za novinářinu, novináře v budoucnu. Ehm, domníváme se, že to je otázka nejenom pro soukromý sektor, ale pro společnost jako celek. Bezpečnost novinářů, bohužel klíčová otázka v EU. Jsme rádi, že drá, spr, návrh zprávy to zohledňuje. EP se k tomu jasně postavil a bylo jasně eh, stanoveno práce s, eh, spolupráce s Mezinárodní federací novinářů a námi, ale teď už je to tak důležité na evropské úrovni, že i my se toho účastníme těchto prací. Bezpečnostní politika souvisí s bojem proti beztrestnosti. Orgány nesmí um, řešit otázky bezpečnosti novinářů, aniž by bylo zajištěno, že eh, policie justiční, justice rozhodně zakročí proti těm, kdo toto porušují. Eh, vytváření, vede to také k vytváření atmosféry strachu a eh, samocenzury. Je nutné, aby následovala právní opatření, aby zločiny proti novinářům byly řešeny adekvátně. Dále obnová deklarace EU ze září tohoto roku, kdy zodpovědnost za bezpečí novinářů je více v rukou vlád. Zaměřuje se to především na zóny konfliktu, ale dalo by se to aplikovat i na situaci novinářů v některých evropských zemích. Mnoho profesních skupin v Evropě se účastní obrany svobody médií a pluralitu. Unie novinářů, asociace novinářů jsou často hlavními silami za kampaněmi toto téma. Organizace novinářů odcizují rostoucí komerční tlak na pracovišti, kde čelíme koncentraci médií a komerčním tlakům Novináři nyní e, jsou svědky stále většího vněšování do způsobu, jakým prezentují informace. Um, exkluzivní práva, právo fotografu a podobně, odborová, odbory, práva odborů nebo jejich neexistence, pracovní podmínky novinářů, to má vliv na svobodu médií. To je i ve zprávě Rady Evropy o stavu médií v Evropě. Členské státy musí zajistit, že zaměstnání, podmínky zaměstnávání novinářů eh, respektují Evropskou sociální chartu. Studie parlamentu o mm, základních právech pracujících ehm, by měly umožnit kolektivní dohody pro všechny pracující, i když jsou přidruženy v menších organizaci nebo Eh, pracují na smluvním základě jako eh, na doč, dobu určitou. Nejisté zaměstnání, nejistý eh, smluvní, smluvní vztahy pracovně právní hmm, v zemích, jako je Itálie a Německo, většina novinářů není zaměstnána, v podstatě jsou na volné noze a tato situace narůstá v celé Evropě. Každá analýza těchto otázek musí zkoumat i pracovní podmínky novinářů. Budou schopni obhajovat profesní standardy, když budou mít jistotu zaměstnání a budou se moci vyslovit v rámci svých odborových organizací. Evropský parlament navrhuje zvýšit um, působnost regulačních orgánů, my si uvědomujeme nutnost rovnováhy mezi jednotlivými regulačními systémy a tím, jak jsou regulovány jiné sektory, ale obáváme se, že tento návrh bude předmětem různých interpretací s tím, že ehm, vlastně tento postup, že jedna ehm, všech pravidel pro všechny vlastně zneužila maďarská vláda když nejsou povinná opatření a jasné garance, tak se nedomníváme, že by se měla, měl podpořit celkový regulátor. Mm, na, náš, na tento obor měla krize mm, zásadní vliv. Jednak zvyšu, e, je zneužívána na zvyšování zisků majitelů médií. Ta krize pro nás nezačala v roce 2008, ale mnohem dříve, kdy byla potřeba levněji produkovat více technologických platform, méně peněz a méně zaměstnanců. V posledních letech ale tisíce novinářů přišly o práci nebo jsou nuceni pracovat za nejistých podmínek. Veřejnoprávní vysílání teď má být privatizováno v Portugalsku. Otázka je, kdo koupí zbankrotovaný televizní kanál. Třetina mm, El País, španělského mm, no, País, bude propuštěna. Veřejnoprávní televize jako BBC dělají škrty. Časopisy jsou uzavírány noviny. Nejde o pracovní místa, jde o žurnalistiku jako veřejný statek, právo občana na analýzy, informace, investigativní novinařinu, možnost lidí mít přístup k kvalitním nezávislým informacím. Žurnalistika není business model, je to součást demokratických systémů v Evropě, součást naší společnosti, kterou nesmíme přijít. nebude svoboda média, pokud novináři budou žít ve strachu a korupci. EU nesmí přehlížet strukturální politické podmínky, které umožňují, aby svoboda médií byla ohrožena v některé členské zemi. Včera, 5. listopadu, byl eh, den žurnalismu, kdy jsme požádali naši 30 poboček a jednotlivé členy, aby oslavili takový den žurnalismu. Dnes podpoříme naše turecké kolegy tím, že budeme distribuovat informace o situaci eh, v Turecku. Tyto materiály budeme tady distribuovat parlamentu. Děkujem, děkuji za pozornost. Prosím, pozor na čas. Nyní eh, bude muset eh, být diskuse k tomuto panelu a předcházejícímu panelu. Ve 12.30 má být schůze koordinátorů. Teď má slovo pan Olivie Bazil, reportéři bez hranic. Děkuji, pane předsedo. Já zkrátím svou prezentaci, protože skutečně si myslím, že je důležité vést potom s vámi diskusy. Obracím se na vám jménem reportéru bez, fronti, bez hranic, ale také jakožto člen sítě pro Sacharovovu cenu, protože se zabýváme situací ohledně svobody tisku a oni také tito kandidáti sdílejí tyto obavy a některé eh, myšlenky, o které bych se s vámi Poněle, co se týká situace svobody tisku v zemích Evropské unie, tak se stále snižuje a je právě na naší organizaci, abychom také prováděli šetření na místě na místě. Domnívám se, že paradoxně největší hrozbou v oblasti svobody tisku v dnešní době v Evropské unie je legislativa. V tom smyslu, že už čtyři roky eh, je zde narůstání určitý, určitých návrhů zákonů ze strany parlamentu. To je samozřejmě v rámci kompetence členských států, ale je zde ale stýká se to situace taková, že některé členské státy vlastně dělají určitý krok k zadu, do, pozadu v oblasti svobody tisku. To je velmi znepokojivé. Já nebudu samozřejmě hovořit o Maďarsku, to je téma, které všichni velmi dobře znáte. Je tomu tak, že Maďarsko je pouze ten vrcholek eh, ledovce. Některé texty byly schváleny například na Slovensku, v České republice, v Rumunsku, v Itálii, aniž by vlastně se o tom na evropské úrovni eh, nějak hovořilo, o těch hrozbách, které to představuje a o protikladu, eh, který to má k eh, standardům Evropské unie. Je zde určitý hráj pro evropské země, kteří mohou šířit Eh, informace v rámci instrumentalizace zákonů. Unie tvrdí, že bojuje proti některým státům, které chtějí vlastně vést k, za, k za, schvalovat zákony, které vlastně eh, chrá, posnižují ochranu. Například Malta také pronásleduje tato témata, Belgie. To je velmi dobrý příklad v oblasti ochrany e, zdrojů Belgie vlastně schválila v rámci frankofonních médií určitou, určitý zákaz některých stran, aby se účastnili na politických eh, diskusích. I některé a využívají určité orgány, určité eh, síly, které proti tomuto bojují. Proč o tom všem hovořím? Protože jakožto mezinárodní organizace trvale narážíme na mnoho států, které a nyní před 20 lety nebyly proti ničemu a dnes stále e, nám kladou určité mm, překážky proti svobodě tisku a je velice e, složité bojovat proti těmto státům, protože něk- v některých jsou ty texty velmi pokročilé, ale ne až ne natolik tedy hodnoty. A týká se to i členských států je, dochází také ke zvýšení počtu soudních řízení, soudních procesů. Je to vlastně takový eh, vlastně popírají nebo politické síly bojují a vedou procesy často proti médium, zejména jsou to nezávislí novináři protože ti to vlastně i tedy z důvodu ekonomické krize tvoří největší kategorii novinářů. A toto, je vel, toto není eh, vel, to je negativní, protože z hlediska autocenzury to velmi omezuje oblast působnosti investigativní novinařiny, protože jakožto nezávislý novinář je to velmi těžké, abyste čelili vlastně těmto řízením. Jsou často také v návrzích zákonů už jsou uvedeny eh, tresty odnětí svobody na Máme zde také problémy s politickou třídou, s postojem v rámci Evropské unie. Já nehovořím o Evropském parlamentu, ale hovořím spíše o národních parlamentech ohledně koncepce v oblasti médií. Týká se to organizace médií, rovnováhy, schopnosti eh, brát toto v úvahu. A ještě dnes je zde určitý neúspěch autoregulace, samoregulace médií. A jsou zde určité podmínky, určité překážky, které eh, určitým způsobem spochybňují samotné základy svobody tisku a spochybňují eh, volný svobodný výkon novinařiny a svobodné právo každého občana toto dělat. Je to proces, který nás velmi znepokojuje a projdu nyní k doporučením, protože čas kvapí. Nejprve bych tedy chtěl říci, že v té zprávě se hovoří spíše o svobodě informací, než o svobodě tisku. Vy jste zde parlament, takže už se samotné své definici eh, svoboda informací je právo, které náleží každému, tedy a které není spojeno s určitou konkrétní profesí, takže to rozšiřuje potenciál té debaty. Hodně jsme slyšeli o normách a standardech, o směrnicích, nejsme proti tomu, ale raději bychom hovořili o standardech. Když se hovoří o normách, tak to by mohlo být určitým způsobem znepokojivé v oblasti žurnalistiky. Přál bych si, aby Evropský parlament byl spíše politická organizace. Já chápu, že tento proces je velmi složitý, velmi komplexní, ale podle našeho názoru největší naděje Evropské unie to je vlastně řešit to na nadnárodní úrovni a působit tak, aby právě komise a vy, váš hlas zajistil, aby byla ve všech 27 členských státech stejná svoboda tisku. V některých zemích jako Bulharsko, Rumunsko, to je jediná naděje, protože profese právě eh, naráží na některé tyto neexistující standardy. Dále bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste zvyšovali vaš vliv na národní parlamenty. Jste všichni poslanci, kteří prapůsobíte i ve vašich zemích a myslím si, že na té místní úrovni je velmi naléhavá práce, tak aby národní parlamenty také pochopili, že je potřeba posílit eh, tuto snahu a aby se zvýšila důvěryhodnost. Myslím si, že je potřeba spolupracovat úzce s ostatními výbory, posilovat eh, dodržování národních svobod v jednotlivých členských státech. Myslím si, že bychom se měli zaměřit na instrumentalizaci trhu s reklamou, zejména jsou tam určité mafie, mafiánské skupiny, které působí v samotných členských státech v rámci médií. Myslím si, že musíme přejít na evropskou úrovni a být ambicioznější. Zde bych chtěl zvýšit také nebo zdůraznit o zodpovědnost novinářů před, což před několika lety nastala tato situace, která nás vede k určité inertnosti. Je, jsou zde evropské projekty, ale my nejsme schopni tak zcela spojit své síly na evropské úrovni. Snažíme se o to, ano, ale nemáme zde nějaký evropský vyhledávač. Myslím si, že toto je trošku také ten, v tom smyslu, jak by se měly vést ty diskuse. Děkuji. Now we hear from Mr. William Horsley. Nyní pan William Hoslich zastoupuje Asociaci evropských novinářů. Pak dáme slovo na dotazy k prvnímu pane, k druhému panelu a k tomto panelu. Takže pan Horsley, děkuji pane předsedo. Asociace evropských novinářů oceňuje práci tohoto výboru a zpravodaje. V květnu jsme měli příležitost zde v Evropském parlamentu předložit některé návrhy k tématům, k těmto tématům společně s poslanci a komisařkou Nelly Cruz. E, je o, a je oce, e, oslavilo své výročí, měli jsme e, velkou angažovanost ze strany Evropského parlamentu profesora Postankuse i komisařky Nelly Cruz. Vnímáme to jako výzvu účastnit se těchto věcí, protože vidíme situaci v Evropě, stejně jako Evropská federace novinářů, jako alarmující a mnohem horší, než to vypadá na první pohled. Informace, které dostáváme od našich členů, o tom vám něco řeknu, ale chci říci, že můj principiální přístup je především souhlasím s Peggy Valke, že Evropská unie nevyužívá nástroje, které má. A důvodem je, proč to nedělá v oblasti regulace, je vzhledem k politické citlivosti eh, národních vlád. A to není omluva. Ale eh, dejte pozor na to, aby se EU nepokoušela zavádět sama nové kontroly. My v Evropě máme e, nejlepší právní systém ochrany svobody projevu na světě díky Evropské umluvě o lidských práv a rozhodnutí Evropského soudu o um, ochraně zdrojů, um, veřejné obhajoby dále eh, boje proti zneučení ze strany veřejných osobností. To jsou všechno standardy, které máme na světové úrovni. Já vám řeknu něco o jednání s našimi eh, běžnými členy. Slyšeli jsme, slyšeli jsme zprávy z deseti zemí, včetně Bulhorska, Rumunska a Chorvatska. A mezi stížnosti, které tam obecně jsme slyšeli univerzálně asi z 20 zastoupených zemí, byl nárůst eh, hrozbu násilí, rutinní zastrašování a násilí ze strany policie, svévolné zatýkání v Rumunsku a Bulharsku. Ta míra korupce, to vlastně která otravuje nezávislost médií, zneužívání moci majiteli, kteří mm, jejichž moc souvisí s vazby na vlády nebo organizovaný zločin, to korumpuje svobodu informací v rámci Unie. A tady by eh, si evropští eh, zákonodárce toho měl být vědom. V Chorvatsku týdeník Nacional, který se hrál velký roli v demokratizaci země, byl nuceně uzavřen v důsledku bombového útoku. Takže násilí je faktem e, součástí života v Bulharsku. E, tam bylo podezření z obstrukce při informování o podvodech v distribuci evropských fondů. To by mělo EU řešit urgentně. chci říct si něco o neschopnosti se poučit z minulosti. My jsme promarnili příležitosti v minulosti, kdy vy, parlamentu a komise byli informováni o míře korupce, o které mluvím, a nejednali. Zmiňuji evropský, záruky Evropského uh, soudu pro lidská práva v rámci EU byl vlastně toto zanedbáno. Přestože v EU jsou velké pravomoci například co se týče zachovávání dat, přechovávání dat, e, evropský zatykač. To jsou věci, které ovlivňují jednotlivé občany, ale v oblasti svobody médií, jak se zdá, je Unie v podstatě slepá na jedno oko. Když Mm, se objevily poprvé ty problémy v Maďarsku s mediálními zákony, tak mě úředníci komise řekli, že mají nástroje, jak to řešit. Pak se ukázalo, že to nebyla pravda. V květnu minulého roku komise velice korektně eh, mm, zorganizovala setkání v tomto parlamentu ve prospěch svobody projevu a média na Balkáně a z Turecka. Tady byl obrovský potlesk ze strany 400 novinářů, kteří žádali po Unii, aby je chránila před zneužíváním moci, které jim trpí. To bylo jasné a zřetelné. Já tady mám poznámky o rozporech v legislativě Unie, včetně Lisabonské smlouvy, které vlastně vysílá zmatené signály o postoji Evropské unie. Já souhlasím s ostatními řečníky, že to není, že musíme jak si e, nikoli eh, z, z, z, zastávat takovou dimenzi. Pokud toto, ty, ty, ty eh, experti, které byli vyslyšeni, má být základ, mají dát základ pro další práci, tak ehm, Evropské centrum pro pluralitu a svobodu médií vypracoval první část zprávy o kompetencích EU. Já jsem si to celé vyslechl přes videostream a můj dojem z té prezentace byl, že to je, může být další zmařená příležitost. Tento text nezohledňuje tu míru toho e, zkreslení, zkreslování politických procesů, voleb, systematického zneužívání veřejnými e, osobami. To je otázka kredibility Evropské unie. Není to otázka regulace pouze. Dále čekáváme na doporučení vysoké, skupiny na vysoké úrovni. Mm, velký dojem na mě udělala zpráva Institutu pro evropské právo, zadaná Evropským parlamentem, která je jasná a autoritativní. A já jsem tam viděl klíčovou frázi, že existující zákony a orgány dávají velký prostor pro utváření národních eh, médií, včetně charty. Eh, asociace vypracovala určitá doporučení, nebudu je číst, ale v podstatě je, že bod, v bodě 9 věříme, že komise by neměla být nástrojem monitoringu a um, Mm, vnucování stejných pravidel všem. Komise musí akceptovat, že mohou být konflikty zájmů. Se svojí vlastní kvazivládní aktivitou i v členských státech. Takže bod 9 by měl um, že do efektivní opatření v monitoringu svobodu médií a Agentura pro základní práva ve spolupráci s nezávislými experty na základě respektování rady, standardů Rady Evropy a jury, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva by měly ta, tyto úkoly provádět. Tato vazba na Radu Evropy a mm, její také bohužel neschopnost využívat skutečných pravomocí pro zajištění dodržování úmluvy i přes vedoucí úlohu soudu. To, na to by se měla Unie zaměřit. Tematická diskuse o ochraně novinářů, která probíhala na e, začátku, konci minulého začátku tohoto roku, poměrně takové vlažné rozhodnutí dvoru ministrů eh, požadovat větší viditelnost Rady Evropy v oblasti svobody médií. To tedy vyžaduje, aby Unie sehrála vedoucí roli v rámci existujících organizací na ochranu občanských práv. Na závěr eh, chci říct něco o globálním situaci. Svoboda médií je nejenom terčem útoku, ale je ničena mnoha zemích. Před deseti dny v Londýně jsem doufal, že se sejde asi 60 redaktorů a novinářů z celého světa v budově BBC. Výsledkem bylo takzvané londýnské prohlášení, které má být eh, adresováno OSN eh, setkání ve Vídni 24. listopadu. A Eh, vedoucí doktor BBC řekl, že v posledních letech ten drastický nárůst bariér pro eh, žurnalisty, fyzické násilí, právní obtěžování, to na celém světě znemožňuje výkon práce svobodného poskytování informací o tom, co se děje ve světě. Evropa není lepší než zbytek světa a to bylo jasně řečeno um, ve zprávě eh, o OSN článek 12 ochrana svobody médií, kde je řečeno, že Evropa už není jedna z nejlepších, ale jedna z nejhorších ve světě. A to tedy platí pro širší Evropu. Takže Evropská unie by měla eh, získat zpátky ztracené území. Děkuji. Času už opravdu máme jenom velice málo, maximálně 15 minut, takže uzavírám teď eh, seznam řečníků, poslanců, kteří by se rádi zeptali. Opět opakuji dvě minuty maximálně na každého poslance, nebo respektive zkrátíme to na 1,5 minuty na jednoho poslance. Dotazy mohou být k oběma dvěma posledním panelům. Prosím o maximální stručnost a místo prohlášení spíše formulujte otázky, určitě to pak půjde lépe. Takže paní Morva, půl minuty. Thank you very much. Děkuji. Já se chci zeptat, jak spokojení jsou mezinárodní evropští novináři, pokud jde o přístup Evropské unie jakožto souboru institucí Teď mám na mysli jejich přístup eh, k svobodě médií a přístupu lidí k informacím. A já se na to ptám proto, že evropští občané a vůbec celosvětová veřejnost eh, je oprávněně často rozlobena tím, jak eh, situace vypadá v Evropské unii. Je tady značná korupce, probíhá, dochází k nemorálnímu lobování a tak dále. Všichni si přejí větší transparentnost. Přeji si větší transparentnost na evropské úrovni, pokud jde o politické rozhodování, odpovědnost jednotlivých politiků, aby měli skutečně možnost sledovat, co se děje za zavřenými dveřmi politických institucí. A my jsme často slýchávali kritiku, pokud jde o přístup členských států ke svobodě médií a přístupu lidí k informacím. Pokud jde například o Maďarsko, tak eh, se o tom hovoří velice často, ale příliš nezazní, nezaznívá kritika, pokud jde o přístup Evropské unie k témuž. A tak si tedy ptám, co je eh, zatím, že evropští občané vidí tak málo o tom, co se děje za zavřenými dveřmi Evropské unie. Kde je ta transparentnost, po které voláme? Děkuji. Paní, paní Borsellino. Já bych chtěla upozornit na mimořádný případ, který se stal na Sicílii, na Itálii, v Itálii v posledních letech v zemi, která není ve válce, bylo zabito osm novinářů a několika jim bylo vyhrožováno, ještě dnes je jim vyhrožováno a žijí pod policejní ochranou. Bezpečnost novinářů v takovýchto případech to je skutečně, je to tedy problém policie, anebo jaké je stanovisko eh, novinářských organizací v této oblasti? Děkuji. Já se eh, omlouvám, já mám otázku, nebo spíše prohlášení, ale zkrátka chci se v rámci minutky zmínit o situaci v Řecku, u nás v Řecku, protože tam dochází k určitému znepokojivému vývoji. Krize v naší zemi není jenom finanční povahy, je to i sociální krize, krize hodnot a možná i krize samotné demokracie. A Role médií je v tom eh, velice důležitá. Navíc jsme eh, skutečně svědky velice znepokojivého vývoje. Systém médií v Řecku je silně provázaný na podnikatele a podnikatele a politiky. To je fakt, který eh, nelze opomenout a v posledních týdnech jsme byli svědky znepokojivého vývoje a konkrétních kroků Eh, ovlivňování tisku ze strany vlády. Možná jste četli o panu Vaxevanisovi, který byl vězněn, protože zveřejnil seznam jmen eh, lidí, kteří jsou podezřelí z daňových úniků. Také došlo k odpojování politických televizních show na veřejnoprávné televizi, protože tam byly prezentovány věci, které mm, nebyly eh, zrovna pochutí současné vládě. Já no to nechci, nechci abyste mě špatně pochopili. Nechci tady schválně kritizovat svoji zemi a určitě neuprostřed takové obtížné krize, ale zároveň se domnívám, že současná krize v Řecku je i příležitostí pro hloubkové změny pro vytvoření nového Řecka. A role médií je v tom značná. Pokud eh, nechceme, aby oběti řeckých eh, občanů přišly v niveč, musíme systém změnit a tímto apeluji na vás, abyste to zohlednili, pokusili se pomoci Řecku a řeckým občanům při budování nové země. Děkuji. Nyní paní Gans, děkuji. I já mám spíše poznámku než eh, otázku. Stejně by na ně nebylo možné asi eh, na všechny odpovědět. Já děkuji za to upozornění, eh, že situace se zhoršuje nejenom celkově po světě, ale i v Evropské unii. Já si myslím, že to je velice důležitá informace, že bychom se sami neměli omezovat eh, byrokratickými problémy a dilematy, které máme, já jsem si z toho vzala jednu důležitou věc a to, že Evropský parlament eh, je politický orgán a jako takový by měl jednat. Měli bychom být dostatečně odvážní v budoucích krocích, konkrétně v té naší zprávě. Krize pro nás nesmí být žádnou omluvou. Samozřejmě, že vytváří nové problémy, obtíže a výzvy, ale my musíme uvažovat eh, o důsledcích této krize a to zmínit také v naší zprávě. Pokud jde o monitorování, to je velice důležitá věc, kdy je potřeba tento rámec rozšířit. My jsme sami o to usilovali, ale jednoduché to není. A také pro nás eh, důležité, abychom nepromarnili stávající příležitost, kterou nám tato zpráva nabízí. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda paní Lunaček. Děkuji, pane předsedo dvě věci. Někteří z panelistů hovořili o zadávání reklamy ze strany státu jakožto eh, formě veřejné podpory. Říkal to pan Dragomír a myslím že poslední vystupující pan eh, William Horsley, který hovořil o tomto vynakládání veřejných prostředků. U nás v Rakousku nedávno proběhl případ, eh, kdy byl odhalen případ, kdy premiér nechtěl vystoupit ve vyšetřovacím výboru parlamentu a hovořit tam o tom, jakým způsobem jeho úřad financuje nebo financoval reklamu, když byl ministrem dopravy a tím pádem tak vlastně financoval e, jedné noviny. A tak by mě zajímalo, co si myslíte, že by mohlo situaci změnit? My jsme změnili zákon v Rakousku, aby žádný ministr a vládní úředník e, se takto nemohl přímo eh, prezentovat v novinách za svoji fotografii a tak dále, ale myslím, že to nestačí. Druhá otázka na pana Rozdala. Mě docela překvapilo, já jsem byla ve výboru pro ženská práva dnes dopoledne, my jsme tam hlasovali a dostali jsme dopis eh, od poradce z vašeho eh, úřadu, kde jste nás žádali o zamítnutí pozměňovacích návrhů, které se týkají, týkají genderových stereotypů, které ukazují na to, že genderové stereotypy eh, většinou eh, se soustředí na, na ženy a že bychom měli spíše použít současnou legislativu. A váš úřad nás tedy požádal o zamítnutí těchto pozměňovacích návrhů. Já se domnívám, že to je v podstatě lobování, eh, které se nám tady v parlamentu příliš nelíbí a i média by se možná v tomto měla povzdělat, takže se chci vás nyní zeptat, proč jste nás eh, o zamítnutí tak důležitých návrhů žádali. Paní Argentiny? Já jenom eh, navážu na to, kde skončila paní Lonaček. Chci se totiž zeptat na jednu věc pana Rozdala. Evropské združení vydavatelů novin žádalo, abychom neschválili evropská pravidla pro pluralitu médií a žádali jste tak už po několik let, tak by mě zajímalo, zda na to můžete reagovat, protože to, co teď vidíme ve Spojeném království, kdy Murdochova skupina společností eh, zcela jasně zneužívala své ekonomické postavení a na základě těchto informací eh, nepříliš vyváženě informovala. Zda byste mohli sami předložit jiný návrh, ne tedy seberegulaci, ale nějaký skutečný návrh, který by dokázal ochránit svobodu médií a pluralitu médií. Děkuji. Děkuji, pan Protačevič. Stručně jenom prosím. Ano, děkuji. Nakolik jsem to pochopil, vystoupili tady vlastně pan Bazil a Horsley ve stejném smyslu, že předcházet stíhání za pomluvu v u politiků, vysoce postavených politiků, ano, to je velký úkol, velká výzva pro evropské novináře. tak se chci zeptat, zda Evropská unie, konkrétně parlament, co může sehrát svoji roli při regulaci této věci nebo předkládání určitých eh, změn. A chci se zeptat, jak velký rozsah ten eh, problém vlastně má. Pan Bronx Děkuji. Eh, my jsme tady hovořili o těžkém údělu novinářů, kteří jsou persekuováni, stejně jako řada novin, eh, kteří by ne, které by neměly být omezovány. Ano, souhlasím s tím, že třeba ochránit je před represivními kroky států a vlád či zákonodárců, ale zároveň je třeba také pomoci svobodě bezmocných, kteří jsou obětí vysílání médií. Slyšeli jsme o roli tohoto odvětví eh, o financování Eh, stranických zájmů a tak dále. Zákony eh, na ochranu osobnosti jsou velice nákladné a pomáhají jenom bohatým. Státní média by měla dodržovat eh, nestraný přístup a to je také pojistka proti těm privátním baronům. BBC má svá témata, kterým se musí věnovat, má ovšem také svá oblíbená témata, a ne všem dává stejný přístup. Eh, question time a podobné programy mění své kritéria pro zvání hostů a tak podobně. Je třeba zajistit rovnost všude, včetně eh, internetu. Na začátku letošního roku eh, komisařka Redingová navrhla právní kroky proti webové stránce nizozemské strany, protože se jí nelíbil pouze její obsah. Pan předseda, jestli chápu tu situaci, tak tady byly přímé otázky na pana Ruzdala, ale Samozřejmě by bylo dobré, aby měli možnost vystoupit všichni panelisté, kteří se účastnili druhého a třetího kola. A požádal bych vás eh, o stručné, stručné závěrečné vyjádření. Nejprve předám slovo paní Valke. Chtěla byste reagovat, eh, paní Valke? Ano, já už nemám, co bych tomu dodala, čímž uspořím čas. Nyní pan Dragomír. Děkuji. Já se jenom vrátím té otázce spravedlivých kritérií pro přidělování veřejné státní reklamy. V prvé řadě chci říci, že to musíme, musíme vnímat eh, společně s dalšími oblastmi komplexně. Připomněl bych transparentnost vlastnictví médií, to je velice důležitá věc, která s tím souvisí. Co se týče zlepšení v přidělování státní reklamy, tak eh, my to vidíme jako třífázový proces. První fází nebo opatření by byla zajištění transparentnosti financování, což může se stávat eh, například z publikování Eh, finančních prostředků, které jsou takto na veřejnou reklamu vydávány a znamenalo by to, že je třeba zajistit také přístup k těmto informacím. Druhá fáze, ta často chybí. Eh, v řadě členských států je třeba přijmout mechanismus, který povede k ke spravedlivému rozdělování těchto peněz na veřejnou reklamu. Především jasná kritéria, jako například účel financování, eh, cíl, důvod pro financování a tak dále. A třetí fáze je eh, dát pravomoci národním správním soudům, aby monitorovali tyto státní výdaje na reklamu a aby měli možnost podniknout právní kroky, pokud stát pravidla nedodrží. Děkuji. Děkuji. you. Děkuji. Frank. Paní Walter, chcete něco dodat? Ne, ne, ne. Paní Frank? Ne? Žádné další příspěvky, takže slovo má pan Razdal. Protože já jsem měl dvě otázky, tak se pokusím na ně odpovědět. První e, položila paní Lunáček o intervencí z naší strany Eh, my bychom byli proti jakékoliv politické regulaci obsahu svobodného tisku. Informování o svobodě tisku by pomohlo v každé politické diskusi. Druhá věc se týká e, situace kolegů ve Velké Británii. Je skutečnost, že jeden z našich kolegů, jak se stoupil do, klesl do trestné činnosti, to eh, neznamená, že eh, eh, všichni, co se týče regulace, to neznamená tedy, že, nebo samoregulace ve Velké Británii byla příliš slabá. Mm, pan poslední řečník, pan Hosli, nám velice elegantně připomněl, že máme k dispozici nástroje, sofistikované nástroje na ochranu lidských práv v Evropě, nejlepší na světě a bylo by dobré podniknout odvážná politická řešení a nehledat už další právní e, cesty. Děkuji. Nyní přejdeme k třetímu panelu, pan Kenik. Co se týče Maďarska a to tvrzení, že nebyla kritika ehm, naší země, to já nesouhlasím, že eh, zhoršení vidíme ve všech zemích. Ve Šve, já jsem ze Švédska, tam máme zákon na ochranu svobody informací od roku 76 a stejně máme případy eh, porušování. Maďarský případ je takový, ma- Maďaři to jasně řekli, když jsme tam byli na misi minulý rok, že to chtějí exportovat, ten zákon. Rumunsko, Makedonie už jsou pod uh, tím ovlivňovány. Uh, já slyším, že se to děje všude, že ten vliv toho maďarského příkladu se šíří. Turecko. Nevidím, jak Evropa může dobře řešit turecké problémy, když není morální autorita. A ta morální autorita chybí, protože nejsme schopni řešit situaci v Maďarsku. Pan Vasil? Ano, budu velmi stručný. Byla zde otázka, zda jsme spokojeni se situací. Říkáme ne, jasně ne. Já jsem to řekl, že děláme krok zpět v Evropské unii. I jako kandidáti Sacharovovy ceny a nevládní organizace bojují proti tomu všemu, co se navrhuje v Evropské unii a co se děje tedy za dveřmi Evropy. My vlastně nepracujeme stejně tak jako každá profese. Máme do výborné novináře a potom ty líné, ne tak dobré. A objem, když se podíváme na objem objem toho, co se produkuje v Evropské unii, tak samozřejmě zde jde také o obrovské investice do zdrojů a možnost sledovat nebo nesledovat určité eh, důležité projekty. Bezpečnost novinářů v Itálii, ano, samozřejmě to je problém, ale alespoň Italové mají tuto ochranu. Pokud jde o Řecko, největší problém svobody tisku v Řecku, to bylo nejprve vytvořit si nedůvěryhodný, že si vytvořili nedůvěryhodný systém financování, který se zhroutil kvůli hospodářské krizi. To je školní případ, na který se musíme v budoucnu zaměřit, pokud jde o státní reklamu. Jedna, jediná možnost je vlastně eh, určitá eh, určitá zpráva té reklamy. Samozřejmě v soukromé sféře takto pracujeme, ale ve veřejném sektoru tam vlastně eh, to, ta, tento systém neexistuje. Pan Horsley. I'll try and do it in 60 seconds, but it might be... <laughs> Já se pokusím stihnout to v 60 vteřinách. Pokud se týká Itálie, ano, to, že novináři žijí ve strachu o svůj život, to pouze zdůrazňuje eh, tu skutečnost, že úkolem novinářů je informovat veřejnost. To je vlastně zásadní věc, která souvisí také s právním státem. Eh, pokud mají novináři strach, pokud se musí vát o svůj život a pokud, mm, tak to samozřejmě něco vypovídá o situaci v Evropě. Skutečně ta velká věc, o které se hovoří ve Velké Británii, co se týká eh, vyšetř, toho vyšetřování, tak opravdu eh, správně zde bylo řečeno, že to chování bylo mm, negativní, nesprávné a byly zde stovky nevinných lidí, kteří vlastně v rukách jednoho editora bulvárního tisku byli vystaveni tedy velmi nekalému, velmi špatnému tedy e, přístupu. To byl tedy příklad z Británie a myslím si, že i redaktoři pochopili, že nelze, nemůže existovat pouze takový uzavřený kartel, na který je jaksi beztrestný, na který nikdo nemůže sáhnout. A současně musíme si uvědomovat také tu skutečnost, že to byli novináři a ne policie, kteří odhalili vlastně také skandál eh, týkající se tajných odposlechů telefonních hovorů. Co vlastně to, to co tedy tato, tato média eh, prováděla. Takže otázka pomluv, hanobení a rozsah celého toho problému při uplatňování příslušných zákonů, o čem hovořila také paní Damiatovič, tak ano, tyto zákony stále platí a je to velmi aktuální záležitost, kterou se zabývá také naše asociace. A na závěr bych řekl, že si samozřejmě vážíme také stanoviska Evropské komise, zejména paní komisařky Kruzové, která velmi jasně řekla, že se obává, že tedy není ochotna tedy pokročit v, dopředu v něčem, co by v podstatě mohlo potom podkopat eh, svobodu tisku. Takže všechny veřejné a státní informace politikové musí přestat chránit svou politickou frakci, svou politickou stranu. Musí existovat transparentnost směrem k veřejnosti o tom, jak fungují instituce, orgány a svoboda médií musí skutečně existovat. A mnoho institucí, jako EASO, musí jako EBU, musí právě sloužit jako příklad pro transparentnost. A to nejen v jednotlivých eh, konkrétních případech. Například soutěž Eurovize v Azerbajdžánu to není nejlepší příklad toho, jak by se to mělo dít. Takže musíme opravdu být ostrážití, musíme být bdělí, i pokud jde tedy o média. Předseda, děkuji, omlouváme se za to, že jsme se trošku, že máme spoždění, že jsme přetáhli náš program. Děkuji i tedy už u toho předcházejícího bodu jsme poněkud přetáhli. A ještě jednou vám všem děkuji. A oznamuji, že termín na předkládání pozměňovacích návrhů se prodlužuje. Je to do 20. listopadu místo 8. listopadu do 12 hodin 20. listopadu. Děkuji a budeme pokračovat schůzi koordinátorů.